So, liebe Kolleginnen und Kollegen. Milé kolegyně a milí kolegové, navrhuji, abychom zahájili naši schůzi. Opětovně tedy zahájíme naši schůzi a dnes máme tři hlasování na pořadu jednání. Jednak se to týká přenášení kompetencí na komisi, je to směrnice, pak je to backloading a nakonec je to stanovisko, o kterém budeme hlasovat, stanovisko pro výbor ITRE a tam se jedná o šance pro nové zdroje energie na evropském energetickém trhu. A nakonec budeme hovořit o modeli pro cíle 2020 pro snížení emisí CO2 u osobních automobilů. Dnes odpoledne budeme mít slyšení, pak zde máme ještě bod 10, hodnocení humánních léčivých přípravků a zrušení směrnice. Dále budeme hovořit o rybolovu hlubinných populací v severovýchodním Atlantiku, Dále regionální strategie pro průmyslové oblasti v Evropské unii a poslední bod změna směrnice uvádějící na trh, eh, uvádění na trh přenosných baterií akumulátorů obsahujících kadmium, které jsou určené do bezšňurových elektrických nástrojů. Dnes odpoledne budeme mít slyšení s Hansem Bruininxem, což je jmenovaný výkonný ředitel Evropské agentury pro životní prostředí, takže prosím kolegy, aby se dostavili přesně 15 hodin, abychom měli tak pěkně zaplněný sál jako teď. Začneme tedy s tou směrnicí. A já jsem tady byl zpravodajem, článek 1, pozměňovací návrh číslo 3, kde pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh číslo 4, pro, proti, zdrželi se, přijato. Pětka, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. Šestka pro, to odpadlo, Richarde. Šestka, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. Paní Okony? Máme problém s tlumočením, pane předsedo. Promiňte, pane předsedo, zaměnili se tady čísla 16, 15, 5, 6. vier haben wir angenommen. Čtyřku jsme přijali a tím 15 a 16 odpadá. Te pak jsme hlasovali o pětce, byla ta vyněž přijata a nyní se dostáváme k pozměňovacímu návrhu číslo 6, o tom jsme již také hlasovali, také byl přijat. A e, jdeme dál, až jsme u sedmičky. Ano? Tedy hlasujeme o sedmičce, kdo je pro? Proti? Je to přijato. A jsme u konzolidovaného pozměňovacího návrh číslo jedna kdo je pro? Proti? Přijato jsme u devítky a u čísla 22 jsou identické, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Bylo to schváleno. 23. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Desítka pro? Proti? Zdrželi se? Bylo to schváleno. 24. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Jedenáctka. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. A nyní se dostáváme již k závěrečnému hlasování. Budeme hlasovat elektronicky. Zahajuji hlasování. Hlasujeme o takto předloženém návrhu. Hlasovali všichni? Končím hlasování. 64 pro, nikdo není proti. A dostáváme se o hlasování o návrhu legislativního usnesení. Rovněž elektronicky zahajuji. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Nebylo to schváleno. A nyní bych poprosil o hlasování o mandátu. Prosím tedy o mandát, abychom mohli co nejrychleji uzavřít tuto technickou záležitost radou. Budeme rovněž hlasovat elektronicky, rovněž zahajují. Končím hlasování. 62 pro, jeden člen se zdržel. Já vám děkuji za důvěru a doufám, že se mi to také podaří celé úspěšně uzavřít. Nyní tedy uvidíme, jak budou vypadat vyjednávání s radou a pokud vše dopadne dobře, tak budeme moci o této zprávě na plénu hlasovat v dubnu. Pokračujeme. Pasajte. For a roll call. Pane předsedající, já bych chtěl požádat o jmenovité hlasování o třech hlasování. Odmítnutí návrhu, pozměňovací návrh 11, který mění právní základ a potom závěrečné hlasování. U těchto tří bychom chtěli požádat o jmenovité hlasování. Děkuji. Sie haben first, äh, also erstens Za prvé, máme tady ten první vlog, o kterém musím hlasovat, je to odmítnutí. Dále pozměňovací návrh číslo 11, kde jde o právní základ. A pak zde máme obě závěrečná hlasování. Obě. Dobrá. Kdo je pro, e, nyní musí povstat. Ich bin auch mit dabei. Ja, se přidám. Das reicht, es sind... Stačí to, 30 členů je pro, pro jmenovité hlasování, 18 by bylo kvórum, to znamená, že první blok, poznací návrh číslo 11 a obě závěrečná hlasování O těchto záležitostech se budeme hlasovat jmenovitě. Má zde každý svou hlasovací kartu? V tomto případě můžeme i hned zahájit první blok a navrhuji rovnou elektronicky, protože jsme se takto na tom právě dohodli. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. 24 pro, 40 proti, dva členové se zdrželi, bylo to tedy zamítnuto. Prosím, žádný potlesk, ani u diváků. A dostáváme se k pozměňující návrhu číslo 30, paní Wills, kdo je pro, proti, zdrželi se, bylo to zamítnuto. Návrh číslo 31 pro, proti, zdrželi se, bylo to zamítnuto. Návrh číslo 32 pro, proti, zdrželi se, bylo to zamítnuto. A jsme u konzervovaného pozměňovacího návrhu číslo 1 Tady nebyla žádost, ale přesto budeme hlasovat elektronicky, tak abychom se nemohli splést. Hlasovali všichni? Končím hlasování. EPP má o jednoho člena navíc. Budeme muset začít znovu od začátku. Tedy ještě jednou. Konzolidovaný návrh číslo jedna. hlasujeme. Hlasovali všichni? Končím hlasování. EPP má opět o jednoho člena navíc. Musíme hlasovat opět znovu od začátku. Hlasujeme tedy po třetí, hlasujeme o konzolidovaném návrhu číslo jedna. elektronicky. Prosím, hlasujte elektronicky. Hlasovali všichni? Končím hlasování. 49 pro, 16 proti, bylo to schváleno. A jsme u návrhu číslo 39. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Bylo to zamítnuto. 40 pro. Chcete ověřit číslo 39? Dobře, ověříme. Ověřujeme 39. Zahajuji hlasování číslo 39. Hlasovali všichni? Končím hlasování. 41 proti, 25 pro. Zamítnuto. Návrh číslo 40. kde pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 41 pro? Proti? Zdrželi se? Bylo to zamítnuto. 42 pro? proti, zdrželi se, zamítnuto. Sedmička pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Ne, omlouvá se pan předseda, bylo to schváleno. Přejete si ověřit sedmičku? Dobrá, ověříme číslo sedm elektronicky. Hlasovali všichni? Končím hlasování. 40 pro, 26 proti, jasně přijato. A jsme u návrhu číslo 11. A budeme hlasovat jmenovitě. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. 27 pro, 38 proti, zamítnuto a toto je tedy výsledek. A jsme o návrhu číslo 13. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Bylo to zamítnuto. Návrh číslo 1 pro? Proti? Zdrželi se? Bylo to schváleno. Návrh číslo 2 pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Návrh číslo 3 pro? Proti? zdrželi se, schváleno. 15 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 16 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kontrolovaný návrh číslo 2, já navrhuji, abychom hlasovali elektronicky, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. 47 pro, 19 proti, schváleno. Návrh číslo 5, kdo je pro? Proti. Zdrželi se, schváleno. 21 pro, proti. Zdrželi se, zamítnuto. 22 pro, proti. Zdrželi se, zamítnuto. Číslo 24 pro, proti Zdrželi se? Bylo to zamítnuto. Číslo 25 pro. Proti. Zdrželi se. Dobrá. Ověříme číslo 25, nejsem si jistý. Číslo 25 elektronicky ověřujeme. Hlasovali všichni? Končím hlasování. 28 pro, 38 proti, bylo to zamítnuto. Číslo 27 pro, Proti? Zdrželi se. Není to jasné, budeme ověřovat 27 elektronicky. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Bylo to zamítnuto. A jsme u čísla 28 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Číslo 26 pro, proti, zdrželi se, Není to jasné. Budeme ověřovat číslo 26 elektronicky. Hlasovali všichni? Končím hlasování. 45 pro, 21 proti, bylo to jasně přijato. My jsme u prvního závěrečného hlasování a bude to jmenovitě. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. 38 pro, 26 proti, jeden člen se zdržel. Tímto to bylo schváleno a já ten výsledek takto jmenovitě konstatuji. A jsme u dvou elektronických hlasování, zahajuji hlasování, tedy u druhého elektronického hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. 38 pro, 25 proti. Dva členové se zdrželi. Tímto tedy konstatuji výsledek. A nyní prosím o krátké přerušení naší schůze, abych se mohl ještě rychle poradit s koordinátory. Na minutku přerušíme schůzi a potom budeme se věnovat otázce možného mandátu.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 So, ich bitte alle wieder die Plätze eins. Prosím, abyste se všichni opět usadili. Tady máme, jak jistě víte, ten nový postup. Postup eh, pro zahajování vyjednání jednání s radou. A my jsme se právě ještě krátce a radili s koordinátory. Eh, bohužel neschodli jsme se takže bychom měli hlasovat. To je tedy to, co vzešlo z naší porady. A pak tam byly eh, snahy, abych, abychom tedy nehlasovali, byly tam snahy proti, velice silné hlasy proti, ale my postupujeme takto, jak postupujeme, takže budeme hlasovat elektronicky o mandátu či nemandátu. Pokud nás podpoří 35 kolegyň a kolegů, tak bude mandát udělen. Pokud ne, tak půjdeme do pléna tak, jak se to dělalo dříve. Máme některé žádosti o vystoupení. Kdo byl první? Já jsem vás neviděl. Petr Líze. Ano, já mám prozbu, abychom ještě jednou se nad tím všichni zamysleli. Já chápu, že někteří kolegové říkají, že jsou eh, proto, aby to bylo tak, jak to bylo. Já jsem to zažil již v oblasti energetické účinnosti. ITRE se nezajímá o to, na čem se tady dohodneme. že to bylo velmi složité s nimi, takže já chápu, že když kolegové říkají, že nyní my jsme příslušný výbor, že prostě budeme postupovat tak, jak navrhují. Ale zda je to smysluplné zda nám to skutečně dopomůže, abychom měli eh, rozumnou energetickou a ekologickou politiku, nevím. Proto bych prosila, abychom se ještě nad tím jednou zamysleli a abychom například ještě se k tomu vrátili příští týden k tomu návrhu a že budeme mít schůzi našeho výboru, abychom až příští týden o tom hlasovali, protože je to samozřejmě politicky kontroverzní případ a možná bychom si měli promluvit s kolegy z ITRE, zda jsou vůbec ochotni eh, přijmout nějaký kompromis. Když řeknou, eh, že prostě zůstanou u svého ne, no tak je to jedno, tak po trialogu ten výsledek bude stejný jako před ním. Buď ano, či ne, ale pokud bychom eh, eh, se mohli snažit dosáhnout kompromisu, pokud by se nám to podařilo, bylo by to lepší. Já bych tedy prosil, abychom o tom nyní nehlasovali. Paní Hybner. Syny i bardzo ważne dla wielu krajów, dlatego... Děkuji. Ano, toto téma je kontroverzní a zároveň důležité pro mnoho zemí. A proto si myslím, že bychom eh, o tom měli nechat hlasovat všechny poslance a tímto způsobem by parlament udělil mandát pro vyjednávání. Takže neměli bychom dopustit, aby o tom Eh, rozhodovala jenom užší skupina lidí, protože je to velice důležité i pro náš průmysl. Pan Davis. My group has not had the chance naše frakce neměla možnost o tom diskutovat, nebylo to na hlasovacím seznamu. Pokud procedurálně je možné to odložit, tak nemám problém s návrhem pana Lízeho. Myslím, že týdenní rozdíl není tolik závažný, protože na plenárku by se to mohlo dostat eh, tak jako tak ve stejnou dobu. Na druhé straně víme, že to je klíčová principiální otázka. Jednak je tady věc, jestli to vůbec má jít na plenárku, jestli o tom má hlasovat celé plénum před vyjednáváním. A také je to velice citlivé téma, protože celá budoucnost našeho přístupu k klimatickým změnám na to závisí. Rada je také rozdělena a bylo by tedy užitečné kdybychom dospěli k nějaké dohodě s radou, jak dále postupovat a potom třeba teprve o tom nechat hlasovat na plenárce. Ale musíme najít skutečně nějaký vyvážený přístup a asi bychom o tom měli ještě chvilku diskutovat. Skilakakis. Pan Skilakakis. It is quite obvious that... Je celkem jasné, že parlament jako celek je rozdělen, názorově rozdělen. Uh, Nevím tedy, zda má smysl vyjednávat, když plénum nedá jasný signál. Karl-Heinz Florenz. Karl-Heinz Florenz. Takovéto situace jsme již tady měli v obtížných případech, například u REACH. Tam jsem byl předseda. Právní situace je jasná, tento výbor má právo zahájit vyjednávání, ale na konci a tady jsem skutečně, myslím, dostatečně neutrální. Nakonec si musíme uvědomit, že zde v parlamentu potřebuje náš výbor většinu, pokud chce něco dohodnout s radou. Proto si myslím, že je návrh Petra Lízeho správný. Můžeme si to ještě nechat týden projít hlavou, až tak to nespěchá. A pak možná dospějeme k tomu, že budeme mít širší bázi pro vyjednávání. Proto bych navrhl, abychom si vyhradili ještě ten týden času, Možná na to někdo může hledět jako na slabost a na kompromis, ale já si myslím, že by to byla naše silná stránka. Dobrá, myslím si, že to bylo velmi jasné. Dnes tady nebudeme hlasovat, eh, ale setkáme se ještě jednou se stínovými zpravodaji a eh, pokusíme se prostě, abychom to tady nelámali přes koleno pomocí jednoho hlasu, který bude tedy rozhodné o tom, za to bylo proti, proti, ale zkusíme to tady ještě dohodnout. Tímto jsme ukončili tento bod. Děkuji vám za důvěru. A pokračujeme a jsme u bodu číslo 8 na našem pořadu jednání. Je to bod, který se týká přijetí návrhu stanoviska pro výbor ITRE. Je to stanovisko paní Kukovič a budeme hlasovat o e, chci říct, že pozměňovací návrh číslo 33 pana Gera Rodrígueza byl stažen. E, zahájíme hlasování číslo, pozměňovací návrh číslo 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se, bylo to Přijato. Návrh 43 pro. Proti. Zdrželi se. Bylo to přijato. Návrh číslo 3, kde pro. Možná by dámy a pánové v poslední řadě lobbysté, kteří měli mnoho práce během minulého, minulého týdne, možná by mohli své hovory vést venku, abychom mohli rozumně hlasovat o zprávě paní Kukovič. Kdo je pro? Číslo 3. Kdo je pro trojku? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Číslo 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Návrh číslo 5, první část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Číslo 5, druhá část. Pro? Proti? Zdrželi se, není to jasné, budeme muset ověřovat elektronicky. Návrh číslo 5, druhá část. Hlasujeme elektronicky. Hlasovali všichni? Končím hlasování. 31 pro, 30 proti. Těsnou většinou to bylo přijato. Číslo 7, první část, kdo je pro? Proti zdrželi se, bylo to zamítnuto. Jsme u čísla 8, první část, a na rozbach pro, proti, zdrželi se, schváleno. Jsme u čísla 10, pro, proti, zdrželi se, schváleno. Jedenáctka, první část, kdo je pro? Proti, zdrželi se, bylo to schváleno. Jedenáctka, druhá část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Dvanáctka pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Číslo třináct pro, proti, zdrželi se, schváleno. Čtrnáctka. Budeme ověřovat třináctku elektronicky. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Bylo to zamítnuto. Jsme u čtrnáctky. Pro? Proti? Není to jasné. Budeme muset čtrnáctku elektronicky ověřit. Hlasujeme. Hlasovali všichni? Končím hlasování. 31 pro, 32 proti. Bylo to zamítnuto, jsme u čísla 15 ve dvou částech. První část, kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Schváleno. Druhá část, kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Jsme u čísla 16. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Není to jasné. Budeme muset 16 elektronicky ověřit. Zahajuji hlasování. Elektronicky. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Bylo to zamítnuto. Číslo 17. Kde pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 19. První část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Bylo to zamítnuto. Osmnáctka první část pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Dvacítka první část proti, zdrželi se, bylo to schváleno. Osmnáctka druhá část, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. A jsme u číslo dva, čísla 23, kdo je pro? Proti? Zdrželi se Není to jasné? Ověříme. Ověřujeme číslo 23 elektronicky. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Bylo to jasně, jasnou většinou přijato. Jsme u čísla 21. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno. Další odpadá, takže jsme u čísla 22. Pro, proti? Zdrželi se schváleno 24 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 25 pro, proti, zdrželi se, schváleno 26 pro. Budeme ověřovat číslo 25 elektronicky, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Je to jasně přijato. 26. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, bylo to schváleno. Nebo budeme to muset ověřit, nejsem si jistý. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Ještě jedno. Budeme to muset bohužel ještě zopakovat. Ještě jednou hlasujeme elektronicky o čísle 26. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Bylo to zamítnuto. A jsme u 27 pro. Proti. Seděli se. Zamítnuto. 28 pro. Proti. Zdrželi se. Zdá se, že to bylo přijato. A jsme u čísla 36 pro. Kdo je pro 630? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Budeme ověřovat číslo 36. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. 38 pro, 28 proti. Bylo to tedy schváleno. Jsme u čísla 38 pro. Proti. Šest kolegů se zúčastnilo hlasování, takže já to tady už skončím. Ne, tedy budeme hlasovat ještě jednou. Kdo je pro číslo 8, 38? Kdo je proti? Bylo to schváleno. 39 pro. Proti. Zžaduje se schváleno. 40 pro. Proti. Zdrželi se zamítnuto. 41. Budeme ověřovat čtyřicítku. Paní zpravodajka si to takto přeje. Hlasovali všichni? Elektronicky ověřujeme. Končím hlasování. Bylo to zamítnuto. 41. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 42. Pro? Proti? Zdrželi se? Není to jasné, budeme to muset ověřit elektronicky. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Bylo to zamítnuto. 44. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. A jsme u čísla 45. První část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 45. Druhá část. Pro? Proti? Zdrželi se? Není to jasné. Budeme tedy ověřovat druhou část. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Bylo to jasnou většinou přijatou číslo 47 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Ověřujeme číslo 47 elektronicky. Hlasovali všichni? SAD má o jednu kolegyni či o jednoho kolegu navíc. A nyní je to v pořádku, bylo to zamítnuto. 46. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Není to jasné. Budeme ověřovat číslo 46 elektronicky. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Bylo to schváleno. A jsme o první části čísla 48. Bude pro? Proti? Zdrželi se? Bylo to zamítnuto. Dobrá. Můžeme to ověřit elektronicky. Jistě. Rád ověřím. Hlasovali všichni? Nochmal, wir müssen... Ještě jednou, budeme hlasovat, muset hlasovat ještě jednou. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Bylo to zamítnuto. 48, druhá část. Kdo je pro? proti, zdrželi se, schváleno. 51 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Číslo 49 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 53. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, schváleno. 54 a 55 jsou identické. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 56 první část pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno. 56 druhá část 56. Dobrá, budeme ověřovat elektronicky. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Bylo to schváleno. 46 pro, 18 proti. 56. druhá část. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Schváleno. 56. třetí část. Pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno.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 a místo komise. To bylo vyškrtnuto. Kdo s tím takto souhlasí a má důvěru v paní Hauk, chce jí vyslovit důvěru, prosím, zvihněte ruku. Kde je pro? Proti? Drželi se. Schváleno. A jdeme dál, až jsme u čísla 68 pro, proti, zdrželi se, schváleno 69 eh, pro, proti, zdrželi se, schváleno. Budeme ověřovat elektronické číslo 69. Zahájil hlasování, hlasovali všichni, končím hlasování. Bylo to jasně zamítnuto. 70 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 71 pro, proti, zdrželi se, Opět zamítnuto stejnou většinou. Ani jsme u závěrečného elektronického hlasování o stanovisku. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. 64 pro, jeden hlas proti, jeden člen se zdržel. Blahopřeji paní zpravodajce. Na ITRE se bude hlasovat 18.3. a na plénum se tato zpráva dostane pravděpodobně v dubnu. Děkuji. Tím jsme uzavřeli naše dnešní hlasování. A já předávám předsednictví kolegovi Gerbrandinu, který tedy bude nadále dnešní schůzi předsedat. Okay, can I ask those that do not... Já bych chtěl požádat ty, kdo nechtějí dále zůstat na schůzi, aby eh, opustili sál nebo byli sticha na svých místech, abychom mohli pokračovat v našem jednacím pořadu. Teď budeme diskutovat zprávu pana Ulmera způsob, jak dosáhnout cíle snížení emisí CO2 z nových osobních automobilů do roku 2020. Dávám slovo panu Ulmerovi. A prosím o klid v sále. Ich, floor is yours. Ich. Máte slovo. Anfangen ich. Já prostě začnu. Cílem návrhu tak, jak si to já představuji, uvidíte v mých pozměňovacích návrzích, eh, respektive v jejich odůvodnění. Hlavním cílem je to, aby se emise z nových vozidel pomocí eh, využívání nových konceptů značně snížily, ale tak, aby to bylo ekonomicky, ekologicky smysluplné. Od roku 2006 tady mám eh, omezení na 160 gramů eh, CO2 na kilometru, od roku 2015 na 130 gramů a od roku 2020 máme hodnotu pouze 95 gramů CO2 na kilometru, což je velmi ambiciozní cíl. Je důležité, abychom tyto hodnoty abychom těchto dohnot dosáhli, byť jde o největší snížení emisí CO2 za poslední období. Eh, koeficient eh, budeme rovněž změňovat. Tady jsme měli 27% eh, pokles přímky o 27%, což představuje menší zátěž pro malé vozidla, větší zátěž pro větší vozidla, což tedy znamená, že výrobci větších volize budou mít větší náklady na vývoj než výrobci malých vozidel ale větší vozidla jsou přesně tak, kde se nejdříve objevují nový, no, nový technologický vývoj a proto je důležité, abychom tady měli dobrý systém pobídek, který podpoří vývoj nových ekologických typů pohonu. Zároveň chci zajistit, abychom tady měli široké spektrum výrobců pro nová osobní vozidla, abychom měli dostatečnou konkurenci mezi jednotlivými výrobci pak jsem zásadně proti tomu, abychom eh, lidem předpisovali, jaké auto si mají zvolit. Systém pobídek má umožnit všem výrobcům, aby do roku 2022 mohli usvořit tzv. superkredity, které budou zpravovány komisí formou veřejně přístupného registru. Výborcům se potom nabízí možnost oznámit komisi, zda tyto uspořené superkredity za daný kalendářní rád mohou být eh, započítány za účelem dosažení jejich individuálního cíle a to pružným způsobem. Eh, výrobcům ovšem eh, se dostane tohoto započtení pouze, když za daný a kalendářní rok jejich specifické emise přesahují nejvýše 15 nad rámec jejich cílu. Zároveň bychom zde měli oprávnit kromě toho jsou oprávněná k získání superkreditů pouze ta vozidla, jejich specifické emise CO2 jsou nužší než 50 gramů na CO2 za kilometr, nebo vozidla s výhradně elektrickým motorem které mají akční dosah nejméně 40 km. Tím se dosáhne toho, že výrobci budou nuseni intenzivně investovat do alternativních pohomů a uvádět své nové technologie na trh. Režim pobítek bude ukončen v roce 2023, multiplikátor se bude postupně snižovat a tímto se již nebude přistupovat k dalšímu spoření superkreditů. Dále se budeme mít zkušený standardizovaný zkušební postup pro eh, každý no, nový typ vozidla každého výrobce. V současné době vypracovává komise novou podobu zkušebního postupu, takzvaného VLTP. Má toto zajištět realistické zobrazení pro výrobu. Do roku 2022 chceme poskytnout výrobcům plánovací jistotu a proto je důležité, abychom do roku 2002 měli etablovaný systém pro zjišťování dostování hodnoty e CO2. Výrobci nových osobních vozidel a jejich subdodavatelé mají být vyzváni k tomu, aby certifikovali nové technologie a nové technologické soubory, které by omezily pohon spotřebu pohonných hmot a s ní související emise CO2. Dosud pozud nemáme žádné schválené ekologické inovace, neboť jejich uznávání je příliš obtížné, proto je důležité, abychom tady měli zjednodušení na tomto poli. Inovativní technologie a technologické koncepty by se měly registrovat a uznávat jednodušším způsobem, aby tady bylo přeskoušení a pak se řeklo ano či ne, funguje to, nebo to nefunguje. I když si dovedu představit, že skutečné ekologické inovace pouze vedou k cíli pouze omezeným způsobem, omezeně. Jako příklad bych jmenoval toto. Dokázal bych si představit, že bychom měli například inteligentní navigační systém, který bychom propojili s hybridním vozidlem. A tímto způsobem, pokud je jasné, jak vozidlo pojede, tak by baterie se mohla vy, vy vybíjet a dobíjet mnohem lepším způsobem, protože by se přesně naplánovalo, kdy eh, pojede vozidlo do kopce a kdy z kopce. Takže něco takového si dovedu představit, ale u těch ostatních eh, přístupu jsem relativně skeptický, zda k něčemu skutečně povedou. A dále nevíme, zda nové pohonné koncepty budou přijaty spotřebitelem a proto si nemyslím, že je smysluplné, abychom již v roce 2014 měli revizi pro období po roce 2020. Potřebujeme smysluplné nové ohodnocení budoucí situace na trhu, ano, ale poněkud později než v roce 2014. A zde vyvstává otázka, když zde máme cíl po roce o do budoucnosti, zda bychom eh, v budoucnu neměli mít spíš nějakou kompletní bilanci, která by zahrnovala také eh, energie, která se bude spotřebovávat pro, při výrobě vozidel, eh, protože pokud budou mít elektromobily baterie, které sice budou v pořádku a účinné, ale pokud tyto baterie budou nabíjeny elektrickým proudem z jaderných elektrárem, tak si myslím, že to není dobrý přístup. Já se těším na vaše podněty, na vaše návrhy a budeme jistě vést intenzivní dialog s stínovými zpravodaji. Děkuji mnohokrát. Thank you very much, Mr. Děkuji vám, pane Ulmare. A nyní vyslechneme stínové zpravodaje. Začneme panem Piorilem z SAD. Děkuji, pane předsedo. Za prvé bych chtěl poděkovat panu Ulmerovi za jeho zprávu, za jeho otevřený přístup, zejména při stanovení časového harmonogramu u této zprávy. Toto nařízení je velmi choulostivé, protože se týká strategického sektoru pro zaměstnanost v Evropě zaměstnanost, která se velmi smrskává, zejména na vnitřním trhu. Eh, loňském roce pokles eh, přidělení státních poznávačích eh, značek představoval 1 milion kusů. Podle komise, jak nám to říká ve svém sdělení CARS 21, snaha udržet automobilový průmysl v Evropě, který je konkurenceschopný, znamená také přispívat k technologicky velmi pokročilým vozidlům při nízké spotřebě paliv a nízké emisi CO2. Pro zlepšení konkurenceschopnosti je třeba zvažovat, jaká je poptávka po takovýchto vozidlech, protože vzhledem k nákladům tato poptávka zůstává velmi stagnující. Aby bylo možné dosáhnout cílu dekarbonizace do roku 2050, oblast nebo sektor dopravy, který představuje 20 všech emisí, tedy tento sektor dopravy, musí také přispět k dosažení cílu. Eh, eh, hranice 95 gramů, která byla stanovena eh, na rok 2020, byla vizionářským cílem. Spadá to do celkových cílů roku 2050 a také to spadá do oblasti menší závislosti na fosilních palivech a zlepšování kvality ovzduší. Právě proto hodnota 95 gramů nesmí být snížena je třeba počítat s určitým systémem pobídek pro výrobce, aby vyráběli vozidla, při, vozidla s nízkými emisemi. Ovšem samozřejmě nesmí jít o zkreslení cílů v tomto návrhu a nesmí to obsahovat také sankce pro typ produkce, který je zvolen. Já souhlasím s tím, že ponecháme určitou technologickou neutralitu v různých eh, výrobních řetězcích. Musíme tedy eh, zůstat na cestě, kterou jsme si již vytečili pro snižování emisí, ale musíme brát také v úvahu eh, technologickou proveditelnost i schopnost vstřebání takovýchto vozů na trhu. Zásadně důležité v tomto návrhu nařízení je ochrana životního prostředí. Musíme tedy získat eh, spolehlivé údaje o emisích. Pokud jde o zkoušky eh, týkající se emisí, musíme schválit systém, který se charakterizuje vysokou pružností, který také eh, skutečně vyjadřuje skutečné podmínky řízení. Systém, který byl doposud používán, umožňuje podcenit skutečné emise CO2 i spotřebu paliva. A to by mohlo dát přednost technologiím, které by nebyly ty nejlepší podle našeho posouzení nákladů a výnosů. Oceňuji si úsilí komise, která se snaží eh, vyvinout nový eh, zkušební postup na světové úrovni, který by bral v úvahu skutečné podmínky řízení. Myslím, že je třeba dospět eh, do roku 2014 k definování tohoto postupu a k jeho uplatnění do roku 2017. Kdyby to nebylo možné, pak by komise po posouzení dopadu měla navrhnout, jak lépe postupovat, aby bylo možné uplatnit eh, dočasnou regulaci, dočasné předpisy, které by pozměnily Eh, nařízení, které v současné době platí. Já chápu, že by to mohlo přinést problémy, zejména pokud jde o eh, dosažení cílů eh, v oblasti zkušebního cyklu. Komise vyjadřuje souhlasný postoj v korelační tabulce, která vyjadřuje stejné úrovně snižování. Tato nová tabulka by neměla žádným způsobem deformovat trh který by byl příznivější některý, pro některé výrobce. Děkuji vám a nyní prosím pan Davis. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl začít tím, že ehm, poděkuji za pedagogické eh, výsledky automobilového průmyslu. Já myslím, že jsme v posledních letech dosáhli pozoruhodných eh, úspěchů, eh, úspěchů, když bylo řečeno, že Eh, některé výsledky není možné dosáhnout, ačkoliv pak dosaženy byly. A jde o pří, eh, průměrné mise, které by měly dosáhnout 160 gramů na CO2 na kilometr, eh, tož je opatření, které se týkalo roku 2007 a pak 130 gramů, což je cíl v tomto období. Eh, samozřejmě bojujeme proti globálnímu eh, oteplování a snažíme se definovat, co může přinést dopravní oblast. Je to také věc, která dopadá na evropské občany, kteří mohou řídit eh, automobily za nižší náklady, než tomu bylo dříve. A také ovšem v podstatě nemusí o nic více platit za tyto nová vozidla. Eh, bylo řečeno, že opatření, která byla zavedena v minulosti, velice zlepší eh, situaci. Ovšem ono tomu tak zcela nebylo. Podle údajů eh, Evropské asociace výrobců vozidel. Je tady konkurenční prostředí, ve kterém pracují výrobci automobilů. Ovšem takový je život i pro automobilové výrobce. A já myslím, že prostě o to se musí postarat trh. Hodně pokroku už bylo dosaženo. A ještě je zapotřebí dalšího velkého pokroku. Stanovujeme si dlouhodobé cíle, které eh, ukazují jasné směry, kterými se má ubírat eh, mm, tento pokrok v tomto sektoru. Eh, je to úkol pro výzkum i pro inženýry, kteří se ubírají tímto směrem a Především je tady otázka těch 95 gramů. Myslím, že to bylo tehdy, kdy Eh, parlament schválil před legislativní zprávu z vlastní iniciativy týkající se emise osobních automobilů. Eh, velmi málo lidí spochybnilo tyto cíle, a to dokonce i lidí eh, z kruhu výrobců automobilových, s tím, že je možné dosáhnout i za konvenčních technologií takovýchto cílů. Výrobci komponentů a automobilových dílů, kde je zaměstnáno více lidí než v těch samotných značkách, které provádí už jenom montážti, eh, nám řekli, že když eh, ti montážníci koupí jejich díle, pak oni rádi budou plnit takovéto cíle. Pak uplynulo pár let, stanovili jsme si další dlouhodobé cíle a musíme být připraveni eh, s ní, při, stanovit si cíl na rok 2025. Musíme se <clears throat> nějak vyrovnat s tímto přístupem, kdy se stále stanovují další a další cíle. E, konec konců není to pouze otázka snižování emisí CO2, je to také otázka zlepšování e, vozidel, což je skutečné, skutečný přínos pro běžného řidiče. Mým názorem je, že 70 gramů do roku 2020 je dosažitelná e, hodnota a Eh, mohla by být podrobena za tři čtyři roky dalšímu přeskumu, aby bylo možné posoudit současný stav technologií. A pokud je o superkredity, já myslím, že eh, Průmysl by měl dostat určité podmínky pro vyvíjení velmi nízkouhlíkových technologií a myslím, že tady budoucnost je nejistá. Eh, způsob, jak bychom mohli postupovat, postupnout určité granty nebo určité nástroje. Eh, myslím, že je tady určitá úloha pro superkredity, ale nesmí to být do takové míry, že to vlastně zkreslí eh, dosažování cílů, které si stanujeme. Jak říká tady pan Ulmer, jak to navrhuje ve své zprávě, to je věc, která je předmětem další diskuse. A konečně, pane předseda, pokud jde o zkušební cyklus, eh, tato otázka eh, je složitá, je složité vědět, zda tady můžeme eh, dosáhnout určitého pokroku, který bychom si přáli. Běžně se říká, že snižování emisí je dosaženo, je to potvrzeno, je to předmětem reklamy, ale že Eh, emise a skutečné neodpovídají skutečným jízdním eh, podmínkám. A někdy jsou ty rozdíly obrovské. Eh, samozřejmě průmysloví výrobci mají určité, určité podmínky, které jsou stanoveny pro dosažení příslušných cílů a tak je stanovena hra. Ovšem, když ta hra spočívá v tom, že se třeba Eh, odstraní určité podmínky, neberou se v úvahu určité podmínky eh, při zkušebním cyklu, eh, když jsou například nějaké postupy, jak snížit odpor větru v určitý, za určitých zkušebních podmínek. Já myslím, že celá řada věcí se dělá i s pneumatikami a podobně. Prostě je tady celá řada různých triků, někdy docela jednoduchých triků, které zajistí, že výkon vozidla i bez pomoci počítače je tak dobrý, jak jen je možné. Prostě celá řada triků se tady používá, takže nedostáváme eh, pravdivé údaje, to je vlastně podvádění. Eh, zkoumá se eh, světový cyklus VLTP, který zatím ještě stále není k dispozici. Zatím máme určité cíle, jak přeskoumat způsob, jakým se provádí zkušební cyklus. A měli bychom se snažit definovat postup, který by měl být aplikován co nejstriktněji. Jak to udělat? No, to eh, musíme zvážit, když zpřísníme eh, celý ten zkušební text, musíme dbát na to, aby skutečné jízdní podmínky byly brány v úvahu, abychom zabránili podvádění a mm, aby byla celá, celá soustava právních předpisů důvěryhodnější. Děkuji. Děkuji, pane Davisy. Ano, e, testování, zkoušky a vozu, to je zvláštní kapitola. A nyní prosím paní Harms. Ano, děkuji. Davis, eh, dass Sie noch mal daran erinnern. To je velice zajímavé, pane Davisy e, že nám tady připomínáte řadu věcí. Když jsme diskutovali tuto směrnici před několika lety, automobilový průmysl stále předkládal argumenty, podle kterých naše metody ozelenění byly příliš nákladné. A já teď jsem velice ráda, když říkáte, že technicky to je proveditelné a že naše eh, opatření nebyla příliš nákladná. Ostatně eh, mohli jsme to také prokázat přímo v terénu, na různých trzích eh, automobilů, již několik měsíců postupu v platnost této směrnice. A já bych teď velice ráda věděla, zda v rámci diskusí o snižování emisí CO2 u vozidel, zda se nám podaří být, jakožto parlament, odolnější a zda se nám podaří odolávat argumentům, které nám průmysl stále předkládá. Podaří se nám uhájet tuto směrnici a její cíle? Jaké jsou její cíle? Ochrana spotřebitelů proti vozidlům, které nejsou účinné. Musíme chránit spotřebitele. Dále snížení naší závislosti na dovozu ropy. To bylo vždycky evropským cílem a vzhledem k situaci ve světě je to nadále cíl, který nemůžeme pominout. Dále ochrana klimatu. Příští jaro dostaneme další zprávu a já myslím, že z hlediska mobility nebudeme moci pokračovat plítvání. A, od... a navíc si myslím, že v rámci výměny názorů mezi politikou, průmyslem a spotřebiteli jde o otázku eh, toho, zda produkty evropského automobilového průmyslu budou z toho schopny obstát v budoucnosti. Jak bude moci, co bude moci evropský automobilový průmysl v budoucnu eh, prodávat lépe. O tom se právě hovoří. Podle mě to budou ekologická, efektivní, účinná auta. A čím dříve se nám podaří se změnit tímto směrem, vydat se touto cestou, tím lépe. Co máme momentálně na stole, to jsou výměny názorů o otázce cíle, který již byl zakotven ve směrnici, je to tedy ta průměrná hodnota pro emise CO2 do roku 2020. Máme to zakotveno bez staré směrnici a pokud si správně vzpomínám, tak v současné době v podstatě nikdo, koho můžeme brát vážně, tento cíl nespochybňuje, těch 95 gramů na kilometru. Je správné, že Evropská komise se snaží, aby to bylo závazné. To, co já v první řadě vidím po tom, co kolega Ulmer předložil svou zprávu, já nemám pocit, že by tady někdo přímo spochybňoval ten cíl, ale je tady taková možnost pomocí toho, jak se bude zacházet s těmi superkredity, že se to extrémně rozmlží. A e, pan kolega Ulmer, pokud se podívám na ty jeho návrhy, tak si nemyslím, že mm, automobilový e, průmysl v Evropě v průměru bude moci dosáhnout těch 95 gramů. Kolega Ulmer totiž navrhuje, aby se poskytly superkredity více e, typům vozidel, aby se zvýšil multiplikátor. A to je to, co si myslím, že je to nejvíce nej- nestoudné na tom návrhu. On tady navrhuje, aby se ty kredity mohly spořit a aby se s nimi potom mohlo obchodovat, což by znamenalo, že ten cíl, který máme pro rok 2020, eh, že by se ho mohlo dosáhnout až o tři, čtyři roky později, což by bylo v jasném rozporu s tou druhou záležitostí, o které hovoříme, a to je to, že chceme mít další eh, závazný cíl pro rok 2025. Tady jsem toho názoru, že cíl o kterém tady uh, hovořil pan kolega Davis, který navrhl až příliš ambiciozně podle mě. Eh, já si myslím, že je možné o tomto cíli hovořit. Má frakce toho názoru, že pro rok 2025 bychom měli mít 60 gramů. Tento dlouhodobý cíl je důležité. A je důležité o něm hovořit a to z toho důvodu, protože jsme se naučili, že jistota při plánování je velice důležitá. Je důležité eh, mít jistotu pro automobilový průmysl. Co se týče toho zkušebního cyklu, já si myslím, že ten zkušební cyklus e, my samozřejmě chceme efektivnost celkově pro auta, ale myslím si, že když tady budeme mít skutečný zkušební cyklus, tak to bude dobré pro spotřebitele. Stávající zkušební cyklus není dobrý, ale je tady možnost mít lepší zkušební cyklus a ten bychom měli mít co nejrychleji závazně stanovený. Je důležité, aby se spotřebitel mohl spolehnout na výsledky testování. A to je možné pouze v případě, kdy se rychle postaráme o to, aby eh, společně se směrnicí došlo ke zlepšení starého zkušebního cyklusu. Děkuji. Dalším řečníkem je Martin Kernen. Děkuji, pane předsedo. Mám pocit takového deja vu u této zprávy, protože už o těch emisích jsme diskutovali mnohokrát se stejnými lidmi, ale samozřejmě se rád k té diskuse zase vrátím. Dovolte, abych poděkoval panu Ulmerovi za velice dobře napsanou zprávu. My vítáme jeho rozhodnutí držet se původního návrhu komise, ten cíl 130 gramů od roku 2015, 95 gramů od roku 2020. To jsou, myslím, ambiciozní cíle. Průmysl obecně e, uznává, že nejsou tolik nákladné a jsou relativně proveditelné. Jedná se o průměrné cíle pro výrobce e, v rámci celé škály jejich vozidel. A samozřejmě tady jsou dvě strany rovnice. Na jedné straně nutíme výrobce, aby vyráběli vozidla s těmito limity a druhou stranou rovnice je to, že potom spotřebitelé musí eh, kupovat vozidla, která splňují tyto limity. Takže eh, je třeba, aby také došlo ke změně spotřebitelské poptávky, ta je dána eh, trochu tím, že se zvyšují ceny paliv ale nezapomínejme, že tady je velice eh, konkurenční situace. Ne všichni evropští výrobci vydělávají. A ti, kteří vydělávají, to jsou ty, kteří eh, produkují takovéto dražší vozidla, a naopak ale někteří výrobci musí uzavírat své závody a mnoho vozidel, které plní cíle, jsou dováženy z Koreje a z jiných zemí. Tak eh, nezapomínejme, že ne vždy to může být prospěšné pro evropský automobilový průmysl, protože mnoho výrobců eh, musí eh, propouštět. Myslím si, že v kontextu hospodářské krize je třeba si to uvědomit. Nařízení má za cíl stanovit podmínky pro splňování limitů do roku 2020. Když jsme hovořili o původním nařízení, tak e, to stanovení cíle pro rok 2020 mělo zajistit dlouhodobou jistotu. To se, myslím, podařilo a nemá smysl se k tomu nějak vracet a měnit pravidla hry v polovině procesu. Ještě pár slov e, k některým drobnostem e, návrhu, jako jsou výjimky a podobně. My zvláště vítáme návrh zpravodaje zdvojnásobit původní odchylku komise od tohoto nařízení pro ty nejmenší výrobce. Rozšíří se to na výrobce, kteří mají méně než tisíc osobních aut ročně. Řada takovýchto malých a středních podniků v Evropě existuje eh, a v podstatě nemají významný podíl na trhu, je to opravdu drobný podíl na trhu a také drobný podíl na eh, emisích a myslím si, že to je odpovědný přístup vůči malým a středním podnikům a má, má to určitě své opodstatnění. Pak tady je ta výjimka nazvaná níž, kde eh, jsme rádi, že zpravodaj zachovává návrh komise, kde se to eh, vlastně má týkat těchto výrobců až do roku 2020. Zajišťuje to větší flexibilitu z hlediska načasování eh, té odchylky. Samozřejmě komise si uvědomuje, že to nařízení musí lépe vyhovovat potřebám jednotlivých výrobců a zúčastněných stran. Pokud jde o ten zkušební cyklus, já mám trochu obavu z návrhu zavést nové standardizované postupy co nejdříve. Současné cíle eh, jsou, myslím, dosažitelné, i když přísné, a ta změna um, pravidel hry v poločase by byla problematická nemůžeme najednou přejít k úplně jinému zkušebnímu cyklu, protože potom by došlo k tomu, že budeme mít různé výsledky pro různá vozidla. Takže myslím, že bychom měli postupovat opatrně v této věci a možná v roce 2020, až se budou stanovovat nové cíle nebo o něco dříve, tak bychom se zabývali potom tím novým zkušebním cyklem. Ale skutečně tady vyzývám k opatrnosti eh, eh, předtím, abychom nějak rychle přecházeli k novému zkušebnímu cyklu. To též platí pro eh, návrh týkající se té doložky o palivech eh, až po roku 2020. Měli bychom dát pozor, než se zavážeme k přísnějším cílům. Nejprve je třeba provést řádné hodnocení dopadu. Hospodářská krize asi ještě pár let potrvá a musíme také sledovat evropské výrobce v kontextu celosvětového automobilového trhu. Takže opatrnost, toto by mělo být hlavní e, naše e, moto. Je třeba ty cíle e, zavádět až po provedení hodnocení dopadů a studií o dlouhodobých důsledcích pro automobilových průmyslech. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane Kalenene pan Rossi uzavře seznam stínových zpravodajů. Děkuji, pane předsedo. Mně se velmi líbilo vystoupení kolegy Kalananana, já s ním zcela souhlasím. E, Zaslechla jsem tady totiž podivné věci. Kolega Pirilo nám tady řekl a má pravdu, že průmysl je v krizi, e, že prostě musí zavírat závody a že se musíme tedy dohodnout na textu, který ale nakonec příliš nezlepší ty eh, náročné požadavky kladené na výrobce vozidel. Já chápu, že zpravodaj musel učinit maximum, musel... Promiňte, říká předseda, nemáme zřejmě tlumočení do angličtiny. Is it okay? Okay. Už je to v pořádku, můžete pokračovat. Spravodaj tedy musel zohlednit postoje jednotlivých skupin, ale to zrovna situaci e, nelepší, protože e, výrobci vozidel e, čelí obtížné situaci. Přechod z 500 na 1000 kusů, to je ta odchylka pro malé výrobce, to je velice omezený a specializovaný okruh výrobců, jedná se o množství vozidel, eh, které se skutečně týká pouze drobných výrobců, ale přitom právě oni často mohli investovat lépe do inovací. Zatímco velcí konstruktéři, kteří zaměstnávají tisíce lidí, mají určitý, mm, určitou formu Eh, výroby, jsou to ta klasická eh, auta za nízkou cenu nebo mají minimální ziskové marže. Právě tito výrobci budou muset eh, prostě si zbalit kufry a přesunout se do jiných zemí. Je pravda, že většina velkých podniků, třeba Fiat, ale i další v Evropě, museli eh, revidovat všechny kolektivní pracovní smlouvy. Eh, cena vozidel eh, se změní, ale často se snížila také odměna za práci, omezují se práva pracujících. Pokud tedy chceme, aby lidé v tomto odvětví mohli dále pracovat, aby nebyli propuštěni, a pokud chceme, aby za svou práci dostávali ještě méně, tak to jsme na dobré cestě. Ceny se totiž nezvýšily, ale je to zase na úkor pracujících. Právě mzdy se snižují. A snižují se právě proto, že stále více zatěžujeme výrobce. Samozřejmě souhlasím se spravodajem v tom, že je třeba revidovat ty cíle, třeba v roce 2014 je třeba mít možnost jednoduššího přístupu k superkreditům, ale upřímně myslela jsem, že zpravodaj eh, vyjádří trochu silnější postoj. Je tady také otázka lhůt eh, pro používání těch cílů. Tam je, ty mi připadají velice restriktivní. Já doufám, že do budoucna uh, budeme také diskutovat o obtížné situaci automobilového odvětví. Nezapomínejme, že vedle automobilů eh, tady také jsou všichni další, kteří na ně eh, závisejí. To jsou eh, lakovny, výrobce pneumatik, výrobce čalounění a neměli bychom tedy se zaměřovat jenom na automobilové odvětví, ale i na všechny ty další subdodavatele, kteří zaměstnávají tisíce a tisíce lidí v Evropě. Eh, jestliže snížíme eh, konečnou cenu vozidla, eh, tak je to často dáno tím, že pracující už pracují skutečně za prachbídné platy téměř trockých podmínkách. Pokud by bylo možné, já vím, že to tady nemůžeme ukládat členským státům, ale možná by bylo dobré, aby zpravodaj ve zprávě připomněl, že Eh, samozřejmě se mm, na podporu elektromobilů eh, by měly eh, také zřizovat potřebná dobíjecí stanoviště ve městech, protože pokud ty vozidla nemůžete dobít, tak jsou k ničemu, lidé si je nebudou kupovat. Děkuji, pane Rosy. Teď tady mám dlouhý seznam žádostí o slovo 11 eh, kolegů a nemáme moc času. Navrhuji tedy, abychom každého omezili na dvě minuty. Mám tady následující kolegy. Mrs. Lepage, Mr. Parnio, Mr. Kramer, Mr. Lise, Mrs. Westlund, Mr. Schlitter, Mrs. McGavin, Mr. Florence and Mr. Saber. Um, and I would like to a chtěl bych teď tím seznam řečníků uzavřít, takže má slovo paní Grostet na dvě minuty. Děkuji mnohokrát, pane předsedající. Myslím, že zpráva kolegy Ulumera eh, jde velmi dobrým směrem. Potvrzuje ten cíl 95 gramů CO2 na kilometr v roce 2020 a realisticky tam zapracovává i otázku cyklu. Myslím, že ale ještě tady by ta zpráva mohla být dvěma způsoby zlepšena. Jednak pokud jde o superkredity a jednak pokud jde o přeskum právních předpisů po roce 2020. K těm superkreditům Kolega Ulmer eh, dává pobídky konstruktorům automobilů k tomu, aby investovali do technologií na snižování emisí CO2. Ale ten jeho návrh se mi zdá dosti složitý a myslím, že není neutrální z technologického hlediska. Pouze některé kategorie novátorských aut eh, by byla způsobilá pro tuto podporu a já tedy navrhuji pozměňovací návrh, aby ta situace byla vyváženější pokud jde o revizi eh, právních předpisů po roce 2020. Byla bych ráda, aby kolega Ulmer vyjasnil svůj postoj, protože Říká se, že se provádí tedy revize po, po roce 2020. Ve zprávě upřesňuje, že k jedn, nejpozději k 31. prosinci 2017, to znamená tedy vlastně před koncem roku 2017, a Já si myslím, že to je ale příliš brzo. Musíme vyčkat, než bude definován zkušební cyklus, než bude zaveden a než se vyhodnotí první výsledky. Navíc eh, eh, nějaké průlomové technologie se na trh dostávají jen pomalu a proto mi připadá, eh, že stanovovat cíle pro období po roce 2020 ještě před rokem 2017, to je, myslím, velice brzo, takže já jsem tady eh, v tomto smyslu předložila pozměňovací návrhy a myslím, že by to mělo být pozměněno. Děkuji, paní Grosset, pan Leinen. Já si myslím, že bychom tady měli vyjasnit jedno nedorozumění. To, co zde činíme, neslouží tomu, abychom trestali automobilový průmysl nebo ho znevýhodňovali. Je to přesně naopak. Tady je snaha abychom udržet si evropský automobilový průmysl na prvním místě, to se týče inovací a konkurenceschopnosti. Nejsme jediní, kdo vyrábí auta. Auta vyrábí Japonci, eh, více či méně Číňané a Jižní Korea. A uvidíme, zažijeme v příštích letech, že dojde ke globální konkurenci a půjde tam o takovou soutěž o ty nejlepší produkty. A e, zkušenosti z minulých let nám ukázaly, že automobil ambiciozní legislativa byla pomocí pro automobilový průmysl. A nebyl to trest. Někteří kolegové zde tady vzbuzovali takový dojem, jako kdybychom se tady chtěli trestat automobilový průmysl. Tak tomu není, když jsme v roce 2008 se dohodli na těch e, mezních hodnotách, tak e, Tehdy tady byly vzneseny stejné námitky, také jsme tam zaznamenali odpor, ale nyní vidíme, že automobilový průmysl je již nyní lepší než ta kritéria z tehdejší doby a i v příštích letech bude automobilový průmysl lepší, protože žijeme v době průlomových technologií. Nyní stále ještě jezdíme auty, eh, které jsou poháněny technologií, která byla vynalezena před 100 lety. Benzinový motor byl vynalezen před 100 lety, byl zlepšen, ale je to vynález, který je starý 100 let. A nyní máme novodobé vynálezy, které musí, budou muset přijít v příštích desetiletích. A naše snaha je, abychom tyto nové technologie dostali na trh a tím zlepšili životní prostředí, ale také zajistili další existenci automobilového průmyslu. Je to například technologie palivových článků, baterie, technologie, které využijí baterie a hybridní technologie. A já jsem definitivně proto, abychom měli pro další etapu cíl, který bude ambiciozní. Potřebujeme cíl pro rok 2020. Průmysl ví, že tento cíl přijde a částečně již průmysl na to čeká, čeká na náš cíl. Co se týče eh, tého systému pobídek a těch superkreditů. V zásadě jsem pro, ale nechci, aby se tady otevírala vrátka tomu, aby to někdo mohl obcházet. A pak kolega Ulmer zachází příliš daleko, rozmlžuje tím, co navrhuje ten cíl, který máme na rok 2020. Děkuji, paní Lepáš. Děkuji, pane předsedo. Já uh, chci hovořit uh, podobně jako pan Leinen. Důležité je brát v úvahu hospodářský vývoj v naší koncepci udržitelného vývoje a dosáhnout cíle snižování emisí CO2. To jde ruku v ruce a myslím, že je nezbytné stanovit si eh, ambiciozní cíle odpovídající realitě. Mám na mysli toto. Koeficient rozložení úsilí musí odpovídat pravidlům hospodářské soutěže mezi podniky. Tady já hájím spíše eh, jinou koncepci než komise, která eh, vychází z hmotnosti vozidla. Eh, udržet ambiciozní cíl, to znamená již nyní stanovit situaci po roce 2020 Podobně, jak jsem to říkala již včera, automobilový průmysl musí mít jasnou vizi v dlouhodobém výhledu. Čili já jsem pro eh, tu otázku přeskumu v letech 2012 až 2014 až 17. Eh, dále musíme dávat pozor, abychom ne dopustili deformaci trhu. Musíme směřovat k transparentnosti, k braní v úvahu reality, mít eh, nejnovější eh, údaje, to je z roku 2009, nikoli z roku 2006, a eh, přeskoumat otázku zkušebního cyklu tak, aby to odpovídalo realitě jednak proto, abychom náležitě informovali uživatele, spotřebitele a abychom také naplnili náš cíl snižování emisí CO2. Děkuji, paní Lepáš. Eh, pan Parňo, dvě minuty. Pane předsedo, vážení kolegové, Myslím, že je důležité, abychom v rámci tohoto návrhu nařízení měli na mysli to, že to, co tady projednáváme, to není trest pro automobilový průmysl. Naopak je to určitý trumf, který umožní automobilovému průmyslu nejen Eh, hájit soubor spotřebitelů a bojovat proti klimatickému oteplování, ale také eh, umožní najít řešení a zítra vyrábět čistá vozidla. Také je velice důležité, aby tento návrh nařízení umožnil rovnost a spravedlnost pro všechny eh, automobilové výrobce. A to zejména po roce 2020. Dovolte několik poznámek. Za prvé, přejeme si, aby k roku 2020 rozložení úsilí mezi výrobce musí být založeno, jak řekla Corinne Lepage, na eh, bázi eh, jízdní stopy. A také musíme vycházet z dostupných údajů Eh, ovozovém parku nejnovějšího data z roku 2009 a nikoli z roku 2006. Po roce 2020 si přejeme, eh, aby eh, Totež tentýž cíl platil pro všechny výrobce, proto si přeji, aby v roce 2014 a nikoli v roce 2017 došlo k revizi, což bude stanoveno v doložce o revizi, o přeskumu. Dále otázka superkreditů. Spravodaj eh, navrhuje rozšíření superkreditu. Já proto nejsem, protože si myslím, že by to mohlo rozmělnit náš mechanismus oproti stanoveným cílům k roku 2020. Děkuji, pan Kramer. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Myslím si, že kolega Ulmel přiložil velice dobrou zprávu, na jejich základě můžeme pracovat dál. Nebudu tady zopakovávat všechny argumenty, které řekl on a další kolegové. Chci pouze podotknout, že v zásadě i pro užitková vozidla, a já jsem zpravodajem pro užitková vozidla, platí i to, že zde nemáme automatickou souvislost mezi nízkými emisemi CO2 u vozidla a úspěchem na trhu. Když tady lidé, kolegové říkají, že tady pomáháme průmyslu, ambiciozním cílem, já si dovolím říci, že opak je pravdou. Šampioni evropského automobilového průmyslu v oblasti CO2 jsou ti výrobci, kteří mají největší problémy. Eh, úspěch na trhu momentálně nemáme u malých vozidel, ale spíš u těch eh, větších vozidel. A tady už máme podstatě cíle, které jsou již na hranici fyzicky možného, zejména pokud jsme v oblasti spalovacích motorů. A co se týče období po roce 2020, ano, eh, jo, Leinere, nemáš. naprostou pravdu, spalovací motor byl vynalezen před stolety. Ovšem, to tež platí i pro elektromotor a během posledních desetiletí jsme tady měli nesčetné pochůjci nějakým způsobem využít elektromotory v rámci individuální mobility a to všechno, jak z technických, tak ekonomických důvodů selhalo, všechny ty pokusy ztroskotaly. Takže já já nemám pocit, že by tady před námi tady byl takový ten velký technologický switch, posun v oblasti těch pohonů. Ono možná něco nového přijde, ale asi to nebude elektromotor, ale spíše to bude plyn, tedy zcela jiná technologie. Takže musíme být opatrní v rámci našich cílů po roce 2020. Vše, co my nyní na, na výboru eh, tady dohodneme, rozhodneme, to budou všechno politická rozhodnutí. Můžeme si tady dávat čísla, jako úkol 60, 70, čím ambicioznější to bude, tím lépe, ale je zcela nejasné, zda takovéto cíle jsou dosažitelné pomocí technologií, které dnes známe a které jsou schopné obstát na trhu. A nesmíme také vynechávat z našich debat eh, i skutečnost, že veškerá legislativa, která celosvětově existuje v oblasti CO2, Eh, když to srovnáme, tuto veškerou legislativu, tak již nyní my máme zákony, které jsou nejambicionější. Když se podíváme například do USA, to jsou zcela jasná čísla, můžeme to naprosto dobře srovnat. A pozor na to, eh, mezi podnětem a trestem je velice, velice malý prostor takže si musíme dát skutečně velký pozor a proto si myslím, že to, co navrhl kolega Ulmer, je správné. Děkuji Petr Líze. Děkuji, děkuji Tomasi Ulmerovi za jeho návrh zprávy. Je to velice dobrý základ a mnoho aspektů bychom měli podpořit. Já eh, jsem v zásadě proto, abychom měli superkredity i nás dále uznávají ekoinovace, ale chápu, že jsou zde obavy z toho, že se ten celý cíl vyprázdní. Proto bychom tady mohli mít nějakou eh, hranici, nějaký strop, kterou stanovíme, nebo nějakou formu, pak by to bylo smysluplné. Eh, mě zajímá ten zkušební cyklus. Včera jsme tady velice Eh, silně debatovali o koňském mase. A ten současný testovací cyklus pro osobní vozidla vypadá tak, že když do lazení dáme na místo hovězího koňské maso, eh, tak by to EU pozitivně sankcionovala. My tady máme mezinárodně zajištěný cestovací cyklus, který ale neříká to, co je důležité. To ví každý, kdo jezdí autem. Každý automobilista ví, že ty hodnoty prostě neplatí, že i když jede velice, velice opatrně s autem, tak ta spotřeba je vždycky větší, než je to oficiální číslo, které zešlo z toho zkušebního cyklu. Proto musíme nutně přepracovat zkušební postupy. A mě velice mrzí, že tady o tom diskutujeme již velice dlouho a že jsme zatím nedospěli přispěli k důsledku tady dochází ke klamání spotřebitele. A další bod. Dlouhodobý cíl. Já jsem pro, abychom již nyní stanovili dlouhodobý cíl. Nesmí být ovšem příliš ambiciozní a pravděpodobně budeme muset přistoupit k revizi tak, jak to děláme u těch 95 gramů. Ale nechci znovu zažívat to, co jsme již zažili mnohokrát. Eh, tady byla dobrovolná dohoda, před mnoha lety. Ta nebyla dodržena, když jsme řekli, že si prostě přejeme pouze to, co máme v té dobrovolné dohodě jako zákon, no tak nyní vidíme, že je příliš pozdě. A pokud nyní se nevydáme správným směrem, tak se nám to situace za pět let zopakuje. Za pět let se řekne, nyní je příliš pozdě, takže to uděláme až zase za dalších pět let. Tedy potřebujeme mít něco stanoveného, musí to být dlouhodobý cíl, který nebude ovšem příliš ambicionizní. Děkuji, paní Westlund. Eh, eh, děkuji. Myslím, že když začneme hovořit o těchto technologiích, eh, které snižují emise, celá diskuse se stává velmi technickou a odbornou, ale my musíme snižovat emise skleníkových plynů. A oblast dopravy od představuje eh, vysoké procento eh, těchto emisí. Proto musí sektor dopravy snížit své emise. Musíme eh, samozřejmě mít nadále možnost řídit automobily, ale přitom mít nižší emise z každého automobilu. 95 gramů a rozhodnutí o tomto hodnotě to bylo velice důležité rozhodnutí průmysl tvrdil, že to nemůže fungovat, že to není možné dosáhnout. Ale eh, je tady velice důležitý nástroj, který máme k dispozici. Když si stanovujeme dlouhodobé cíle, tak eh, si musíme uvědomit, že zkušební cyklus musí být eh, revidován. Ovšem musíme si stanovit dlouhodobý cíl a musíme vycházet z určitého zkušebního cyklu. Nedávalo by smysl, kdybychom si nestanovili dlouhodobý cíl. A pak, až tady bude nový zkušební eh, cyklus, teprve pak bychom si stanovovali eh, dlouhodobý cíl a pak by nám eh, automobilový průmysl namítl, že už nemá čas toho dosáhnout. Důležité tedy je myslet na životní, průmysl, na životní prostředí. Otázka malých výrobců a určitých výjimek pro ně. Existují sociální důvody pro tvrzení, ehm, že velké vozidla mohou ehm, mít vyšší emise než malá vozidla. Ale tady je otázka, kdy bychom eh, neměli připustit, eh, neměli připustit výjimky. Děkuji, není pan Schlitter. Ano, já bych řekl to tež, co jsem řekl včera u uh, eh, užitkových vozidel. Chceme-li uh, prodávat vozidla v budoucnosti, musí být uh, palivově uh, účinná, jinak uh, prostě uh, se budou vyrábět v Indii a jinde. Chceme-li vyrábět v Evropě uh, vozidla, musíme je mít velmi účinná a musí mít uh, mnohem nižší emise. Cíl na rok 2015 byl prakticky dosažen už v roce 2011. Já myslím, že důležité je jít směrem přísnějších cílů, eh, jinak eh, to budeme muset udělat někde jinde a bude to nákladnější. Všichni výrobci automobilů už jsou vlastně na cestě k dosažení e, cílů. Francie a e, Itálie už jsou dokonce pod hodnotami roku 2013. Čili my potřebujeme na rok 2020 velmi silný cíl. 60 gramů je úplně jasně dosažitelný cíl pro většinu e, výrobců. Superkredity. Proč superkredity? Eh, to přece nemá smysl, to nepovede k novým technologiím. To, co povede k novým technologiím, jsou velmi náročné eh, normy a standardy. Eh, ty superkredity nikdo nepotřebuje. Takže chceme-li mít evropský systém inovací, musíme požadovat přísnější normy a nikoli superkredity, které jsou zcela zbytečné. A když budeme vycházet ze skandálu o koňském mase, proč, proč bychom slibovali eh, zkušební cyklus, kde by se každé jednotlivé auto eh, eh, testovalo to je přece směšné, jak je eh, navrhováno ve zprávě eh, odložit to ještě na rok 2021, to je také eh, směšné. Proč bychom neměli co nejrychleji informovat spotřebitele? Prosím komisi, aby co nejrychleji tady byl k dispozici nový testovací, nový zkušební cyklus. Děkuji. A nyní prosím Linda. Já budu velice stručná. Bylo řečeno, že potřebujeme mít e, cíl za rok 2020. Průmysl si vždy stěžuje, že nemá dost času na dosažení cíle, takže neodkládejme to. E, to, co e, by za čtyři roky nám někdo řekl, že už je příliš pozdě. Potřebujeme mít cíle, aby bylo možné adoptovat technologie. Za druhé, Souhlasím s těmi, kdo řekli to tež, co eh, pan Líze a další, o testovacím zkušebním tedy cyklu. Eh, z hledisk, podívejme se na to z hlediska spotřebitele. Koupím si nové auto a potřebuji, nebo chci si koupit nové auto a potřebuji si srovnat uh, spotřebu jednotlivých vozidel a to je prakticky nemožné, protože když se podíváte na čísla, která uh, uvádějí prodejci automobilů, tak oni uh, vlastně vám sami řeknou, že ve skutečném životě to bude mít o 30 gramů emisí více nebo o tolik a tolik spotřeby více. Eh, proč bychom vlastně platili eh, kredity za takovéto eh, vozidla, která vlastně nepodávají náležitou informaci spotřeby, tedy když to srovnáme s elektrickými vozy a podobně, tak vlastně platíme mnohem více za tyto vozy. Jestliže je eh, chceme koupit a chceme si mít možnost mezi nimi vybrat, tak prostě není možné celé věci dále a dále odkládat. Děkuji. Eh, Karl-Heinz Florenz. No, děkuji a děkuji také mnohokrát Tomasu Ulmerovi, zejména za to, že nenaslouchá radán pana Rostyho a Klenena, které nám tady právě odvyprávěli několik historek. Já si myslím, že jeho zpráva je dobrá, jde dobrým směrem. Sen, těch sen 95 gramů, já bych ho tady ještě rád jednou vysvětlil. Pan kolega Kenagan má smutnou vzpomínku na tuto zprávu, protože on tehdy se zasazoval těch 95 gramů. My jsme si přáli eh, přísnější limit, ale tehdy výsledek vyjednávání byl prostě takový, jako byl. Některé země nás podpořit nechtěli. Kdo chce chránit příliš automobilový průz v Evropě, ten ho naopak ohrozí. Je správné, co říkal Jo Leinen. Budeme mít globální hospodářskou soutěž. A tam obstojí ta auta, která budou efektivní, která budou skutečně fit. Teda stručně nemáme příliš mnoho času. Já jsem byl velkým příznivcem superkreditu, ale trošku jsem od toho tak nějak odpadl, od tohoto názoru. Takže já eh, bych spíš navrhoval, abychom eh, superkredity spojili s cílem 2 gramy, to znamená, dělejte si superkreditu, kolik chcete, ale nesmí to být eh, celkově větší zvýšení než 2 gramy. V takovémto případě by tento nástroj superkredity smysl měl. Zdá se, že ne, ECR není až příliš proti, říká, že těch ty dva, tři gramy, že by to šlo. Dlouhodobý cíl jistě, ale neměli bychom tady mít eh, nějaké náhodné výsledky, které zabetonujeme. Měli bychom tady mít jakýsi koridor, abychom se mohli podívat napravo, nalevo, jak to vypadá. A chci říci, že si myslím, že nakonec zjistíte, že většina výrobců se přidrží té přísnější hodnoty. Mnoho výrobců již nyní dosahuje cíle, které máme v rok 2015 ke zkušebnímu cyklu již nic říkat nemusím. Kdyby, když vy tady všichni obhajujete zkušební cyklus, pokud byste ho vysvětlil, vlast, pokud by se to vysvětlili vlastním dětem, tak ty děti by se vás zeptali, pro boha tatínku, kde to pracuješ, co to je za nesmysl. Děkuji, pane Forenci, měl jste trochu času, abyste dokončil své vystoupení. Pan Sýbe. Děkuji. Klima, ochrana klimatu by měla být co možná nejekologičtější. A dále si myslím, že náš automobilový průmysl se nachází v mezinárodní hospodářské soutěži. Je důležité si uvědomit, že z technologického hlediska je dnes možné mnohem více než dříve. O tom není třeba diskutovat. Technologie, které se dnes využívají, které jsou pokrokové, jsou většinou starší než 100 let, proto je třeba eh, nezavírat oči před a realitou. Jde, nevím, zda jde o to, že pomocí takovéto předpisu eh, dojde k velkému technologickému pokroku. Já myslím, že spíš ne. Spíš musíme říci a ukázat, jakým směrem se chce vydávat. Co chceme? Tichá auta, efektivní auta, účinná hlediska CO2, E, dosáhnout tohoto současně je většinou nemožné, protože ty cíle jdou spíše proti sobě. Proto si prostě musíme uvědomit, co chceme a co chceme mít za dlouhodobý cíl. Ústřední bod zní, musíte být technologicky neutrální, aby firmy měly možnost si vybrat ta řešení, která jsou z technologického hlediska nejzajímavější a proto si myslím, že těch nápad zavést superkredity jistě smysluplný je. Zkušební cyklus a hodnoty, to jsou propojené nádoby. Když zostříme zkušební postup, tak se budeme muset ještě jednou podívat na ty hodnoty. Tady je důležitý ten celkový obrázek. Tak eh, opravdu celkově se podívat na to, co chceme předepsat výrobcům. A uvědomme si, že to není možné mít neutrální z hlediska nákladů, tak to prostě ne, opravdu to není možné. Samozřejmě, že to bude mít dopad na spotřebitele. Dobře víme, že když přísníme předpisy, tak prostě zdražíme naše evropská auta i pro evropské konsumenty, A to je výzva pro nás všechny, abychom vybrali nějakou střední cestu, jistě směrem eh, k ochraně klimatu směrem k dalším inovacím, ale opravdu si musíme uvědomit, eh, že nemůžeme chtít od evropského spotřebitele, aby platil za auto mnohem více než spotřebitel někde jinde na světě. Toto nesmíme zapomínat. Děkuji a posledním řečníkem je paní kolegyně. Děkuji, pane předsedo. Já e, jsem posledním řečníkem, ale mnoho věcí už bylo řečeno, takže nebudu opakovat to, co už zaznělo e, na téma dlouhodobého cíle a také na téma zkušebních cyklů. Tam už bylo řečeno vše a myslím, že zpráva pana Ulmera je textem, který je dobře vyvážený z hlediska ochrany životního prostředí, ale také z hlediska ochrany našeho průmyslu. Já jen připomenu, že náš průmysl Eh, čelí světové konkurenci, což má své velké dopady na všechny podniky. Musíme mít tedy odpovědné právní předpisy, jak řekl pan Zébr, eh, určité normy, které se sčítají, vedou k tomu, že naše eh, automobilky mají problémy pouštět se cestou inovací, protože my vytváříme určitou právní nejistotu. V té věci musíme tedy být velmi obezřetní. E, jsou tady určité možnosti zlepšit zprávu pana Ulmera, ale myslím, že je tady dobrá vyváženost z hlediska snižování skleníkových plynů a tedy ochrany životního prostředí a na druhé straně ochrany našeho průmyslu. To nesmíme zapomínat. Děkuji. Děkuji vám, paní Okony. Já jsem eh, věděl, že se hovoří o koňské síle eh, v oblasti automobilů, ale nyní dokonce to srovnáváme i s koňským masem. A tady eh, se zeptáme komise na její názor, pan Owen. Děkuji, pane předsedo. Vy jste mi vzal slova z úst. Hovoří se o koňské síle a zároveň o koňském masu tak jsem rád, že jste to eh, také zmínil. Chci poděkovat panu Olmerovi za podrobnou zprávu a eh, pan tak jako pan Davis chci poblahopřát evropskému automobilovému průmyslu. Vzpomínáte si asi na tu dobrovolnou dohodu, která byla před několika lety, nemělo to moc výsledek, ale jakmile jsme měli závazné právní předpisy, tak se podařilo snížit ty emise ze 160 na 132 gramů v roce 2011 a myslím, že se ten cíl 130 gramů podaří dosáhnout ještě před rokem 2015. A proto máme určité výhrady k některým návrhům pana Ulmera. Především pokud jde o ty superkredity. Ehm, hodně lidí říkalo, že bychom měli zachovat cíl 130 gramů, měli bychom zachovat cíl 95 gramů a neměli bychom tyto cíle nějak oslabovat. Já si myslím, že návrh eh, superkreditu ehm, vede k oslabení těchto cílů. Ten cíl 130 v roce 2015 bude tím eh, ovlivněn, protože se eh, v letech 2016 až 2019 eh, budou schromažďovat ty superkredity, také tam jsou vlastně nová kritéria pro výpočet superkreditů, je tam ta otázka akčního dosahu 40 km o elektrických vozidel a mám pocit, že mm, tady může vzniknout určitá nejistota. Potom ten cíl 95 gramů, ten také bude ovlivněn. A to až 15 až eh, vlastně to může být až 115 gramů tím, že se budou kumulovat ty superkredity. A to nepovažujeme za dobrou cestu ku předu. Takže jsme trochu znepokojeni eh, tím, těmi navrženými superkredity. Myslíme si, že v období 2020 až 2030, jestliže členské státy nebo 50, bude dosaženo 50 cílů členských států, tak by to mělo uspořit 120 milionů eh, tun eh, emisí. Hodně lidí hovořilo také o zkušebním cyklu. Myslím, že to musíme říct jasně. My jsme navrhli, že pokud vznikne nový zkušební cyklus, tak bychom upravili čísla podle nějakých korelačních faktorů, tak, aby ten cíl 95 gramů nebyl zpřísněn a aby to bylo transparentní, tak jak to bylo i v našem návrhu. Chápu, že komise by v roce 2014 mohla tedy přijít své LTP a potom bychom to mohli zavést docela rychle. Já si myslím, že to je dobrá věc pro spotřebitele a VLTP je možná reprezentativnější způsob než dosud. Ten současný systém NEDC je 30 let starý a aktualizace toho zkušebního postupu by zlepšila mm, informování o emisích a také o úsporách paliva. A měli bychom to tedy zavést co nejrychleji. Určitě bychom nechtěli znevýhodňovat žádné výrobce v tomto procesu. Pokud jde ta, o, o tu odchylku pro malé objemy, Vím, že navrhujete, aby se to zvýšilo z 500 na 1000, ta hranice, 1000 aut. Já mám porozumění pro to, že bychom malé firmy zbavili určité zátěže, ale tyto firmy nejsou zas tak malé a když to zvýšíme na 1000 aut, tak pak už tam třeba nebude spadat značka Alpina ne, z Německa nebo Lotus ze Spojeného království, tak musíme si uvědomit, co bychom touto změnou způsobili. Konečně, pokud jde o přeskum, všichni jsme slyšeli, že je třeba mít jistotu při plánování a proto je třeba ten přeskum provést co nejdříve, aby výrobci měli dost času na uspůsobení vozového parku trvá 5 až 6 let, než změníte design vozidla, až 10 let, než změníte design motoru. A musíme tedy co nejrychleji po posouzení dopadu stanovit nové cíle po období, pro období po roce 2020. A my bychom chtěli co nejrychleji eh, předložit konzultativní sdělení, abychom mohli schromaždit všechny myšlenky, tak abychom už v roce 2014 mohli na tom začít eh, pracovat a nechtěli bychom to dále odkládat. Děkuji. Thank you very much, Ms. Děkuji, pane Owene. A nyní poprosím zpravodaje pana Ulmera o závěrečné slovo. Děkuji, pane předsedo. Rád bych krátce schrnul některé záležitosti. Ty změny a to nový návrh nevidím jako trest pro automobilový průmysl, ale i nadále to vidím jako systém pobídek, který bude dobrý z technologického hlediska a z hlediska emisí CO2 a přispěje k tomu, abychom zůstali na prvním místě celosvětově. Eh, superkredity pravděpodobně nebudou tak vysoké, jak jsem navrhl, ale uvědomte si, že když tady máme 28 milionů osobních automobilů v EU, tak pouze 12 milionů ročně jsou nová vozidla. A ty superkredity, a dokonce i v té v současné v jak to navrhují, by vlastně činili mítně než jedno promilo celkového objemu emisí našich evropských aut. Jde o to, že když tady budeme mít malý systém pobídek, a chci říct, že průmysl nedostává k dispozici peníze či něco jiného, je to pouze malá pobídka a já si myslím, že toto jí dovolí rychleji, intenzivněji se tomu projektu věnovat a možná i ambiciozněji. A pokud bychom tak prodali pouze o 10% nových vozidel eh, více než do posud, tak by ta bilance byla téměř 6 na 0, či dokonce pozitivní. Eh, vzpomeňte si, máme tady 280 milionů osobních voz a to nejsou vozy, které mají 130 gramů, ale které jsou vozy, které mají mnohem horší emisní hodnoty a ty budou prostě může jezdit po Evropě, dokud se nerozbíjí. Ne, vzpomeňte si, před několika minuty jsme se rozhodli v rámci ETS, že budeme masivně zasahovat do ekonomických cyklu, že budeme z eh, uměle navyšovat ceny certifikátů. Takže já tady se nebudu vyjadřovat k tomu, že to dobré, je špatné, ale chcem jsem to pouze připomenout. Eh, zítra dopoledne můžeme eh, přistoupit ke změně těch zkušebních cyklů. Není to problém, komise nám přislíbila, že k tomu dodá adaptační faktor, tak, aby to zůstalo realistické, ale pak si přeju, abychom měli testovací zkušební cyklus, kde skutečně spotřebitel bude mít jednotu, že to bude přesně odpovídat tomu, co jeho nové vozidlo spotřebuje. Komise říká, že ty náklady mohou být, které vzniknou, mohou být částečně tady rozloženy, odsunuty i na spotřebitele, že k tomu dochází, ale pouze částečně. Pokud se chceme dohodnout na cíli po roce 2020, tak chci říct, že to musí být nejambicioznější cíl na celém světě. Pak bychom ovšem měli stanovit, že tady budeme mít ekvivalenty CO2, abych abychom je tam zapracovali tak, aby průmysl si sám mohl zvolit, jakým cestem, jakou cestou se vydá. Pokud to bude například elektromotor, tak je třeba, aby se e, i výrobní náklady na elektřinu. Pokud to budeme mít vodík, tak se musí také zohlednit vše. Potřebujeme tedy ekvivalenty, abychom mohli cíle dodržet realisticky. To byl krátký přehled. Těším se na další pokračování. Diskutuji jen to Slovo nestoudný od paní Harms mě e, poněkud rušilo. Děkuji, tím končíme tuto diskusi. Lhuta pro předkládání pozměňovacích návrhů je příští pondělí 25. února. Eh, tyto návrhy budeme na výboru posuzovat eh, 20. nebo 21. března a hlasovat 24. 25. dubna a na plenárku by se to mělo dostat v červnu. Teď eh, přejdeme k bodu 10. Klinická hodnocení. Eh, ti, kteří chtějí opustit místnost, prosím, aby tak učinili eh, rychle a potichu. A dávám slovo zpravodajce paní Vilmot. Děkuji, pane předsedající. Nejprve bych chtěla poděkovat komisi předsednictví rady a stínovým zpravodajům za vynikající spolupráci. Myslím, je tady trochu hluk. Určitě všichni měli zájem na dobré dohodě o tomto důležitém právním předpisu. Všechny zúčastněné strany se shodly, že současné právní předpisy o klinických hodnoceních potřebují akutně e, novelizovat, protože u mnoha klinických hodnocení jsme zaznamenali závažné problémy v Evropě. Předseda, promiňte, můžete prosím opustit e, sál v klidu, protože my pokračujeme v diskusi v letech 2007 až 2011 došlo v EU k snížení počtu klinických hodnocení zhruba od 25 To má eh, tíživé ekonomické důsledky, ale co je důležitější, brání to v pokroku lékařství na úkor pacientů. Musíme zajistit, že Evropa bude mít vůči postavení ve výzkumu, ale také musíme zajistit, že budeme podporovat akademický výzkum a vývoj nových léků na vzácná onemocnění. Zároveň musíme mít vůdčí postavení i v otázkách bezpečnosti a transparentnosti, to je v zájmu důvěry veřejnosti a kvalitního vědeckého výzkumu. Já vítám mnoho aspektů návrhu komise a ty tedy projdu nejprve. Komise navrhla nařízení místo směrnice. Myslím, že to, že se eh, právní předpisy nesourodě uplatňují v EU, eh, vede k tomu, že provádění přeshraničních klinických hodnocení je obtížné, což je zvláště komplikované u vzácných onemocnění, kde se mm, eh, vlastně malé počty pacientů vyžadují přeshraniční spolupráci. Pokud jde o lhuty pro schvalování žádostí, komise je velice náročná na regulační orgány etické komise a zadavatele. Ovšem vlastně ty dlouhé lhuty prodražovaly hodnocení. Samozřejmě ty lhuty jsou eh, ambiciozní, ale lze je dodržet a také už máme osvědčené postupy v EU. Vím, že tady jsou určitá znepokojení o tom, že ty lhuty budou moc krátké. Některé státy by je chtěly prodloužit a já si myslím, že nakonec bychom mohli dospět ke kompromisu a z tohoto důvodu musíme zajistit eh, silnou vyjednávací pozici právě u tohoto konkrétního tématu. Jedním z největších přínosů je ten portál. Zadavatelé budou předkládat jednou eh, jednotnou žádost o povolení a to bude velice prospěšné eh, právě u těch vzácných onemocnění. Vítám také koncepci nízkointervenčních klinických hodnocení, eh, který výrazně omezí byrokraci v případě méně rizikových studií. Toto omezení byrokracie je důležité, ale především je nutné zajistit bezpečnost a kvalitu života pacientů. Komise navrhla i zapojení pacientů do posuzování klinických hodnocení, to plně podporuji. Ale chci zajistit, že ty pacienti budou zkušení, informovaní a že jejich zapojení eh, nebude jenom eh, účelové. Pokud jde o hodnocení v rozvojových zemích, zadavatele vlastně eh, mohou používat údaje z hodnocení mimo území EU a pak ale musí splňovat stejné normy, jako jsou normy obsažené v právních předpisech EU, i když to by se mělo rozšířit tak, aby to zahrnovalo i mezinárodní předpisy v oblasti etiky. Chci eh, také eh, uvítat ustanovení o inspekcích v třetích zemích tak, aby se zajistilo zlepšila kvalita života pacientů i v těchto zemích. Jedním z nejlepších návrhů komise, a to parlament musí rozhodně hájit, je eh, ten systém eh, národních eh, očkodnění. Proč? Protože náklady někdy jsou astronomické a může to vlastně řadu zadavatelů odradit od hodnocení vzácných onemocnění. Veřejná Prostředky, které se investují do lékařského výzkumu, jsou často použity na poplatky za pojištění, což je směšné. Náklady na systém odškodnění by byly nízké oproti tomu. A myslím, že to, na to už máme poměrně dobré příklady, jak toto může účinně fungovat. To jsou příklady z Dánska a dalších zemí další věci, které bych chtěla pozměnit. Takže chci pozměnit definice Eh, byl tady velký zmatek eh, mezi různými definicemi klinických studií a klinických zkoušek, protože tyto a klinických hodnocení, protože to se mění mm, i v závislosti na mezinárodních předpisech. Takže já navrhuji, aby se klinické studie tato definice nepoužívala, ale aby se místo toho používala definice studie související s léčivým přípravkem. Myslím si, že to by to byla ta nejlepší cesta. Navrhuji také změny u Eh, o podstatněnosti hodnocení, protože často se ta hodnocení provádí u populací pacientů, kteří nakonec nebudou eh, léčivo používat. Často tam jsou eh, u těch hodnocení nedostatečně zastoupeny ženy, takže není jasné, jak ty preparáty u žen působí. Také se někdy z hodnocení vylučují starší osoby, eh, protože tam eh, je riziko dalších onemocnění a komplikací. My si myslíme, že je třeba posuzovat opodstatněnost populace pacientů. Eh, nemá smysl provádět hodnocení jenom u lidí pod 40, když potom ten lék bude především pro lidi nad 50. Teď kontroverzní otázka a to je otázka etické komise. Hodně se mluvilo o této otázce například v německém tisku. Komise eh, o tom příliš nehovoří kvůli různorodosti etických komisí v Evropě. Nechce, eh, aby tato ustanovení byla příliš normativní. Ovšem etické komise jsou velice důležité pro průběh hodnocení a pro zaručení bezpečnosti a kvality života pacientů. A v mé zprávě eh, je to tedy eh, zmíněno jak v části 1, tak v části 2. Navrhuji, aby komise vytvořila platformu, kde by etické komise z celé Evropy mohly diskutovat a spolupracovat a vyměňovat si osvědčené postupy. Hodně lidí potom volá a já si myslím, že to je pozitivní řešení. A moje poslední poznámka, to je hlavní zaměření mé zprávy a to je eh, transparentnost protože zatím u výsledku je nedostatek transparentnosti, věřejnost pak z toho hodnocení nemá důvěru. Také eh, vědečtí pracovníci často mají problém se získáváním údajů, které potřebují k ověření výsledků a k provádění systematických revizí a bohužel některé výsledky vůbec nejsou zveřejněny takže není jasné, zda ta hodnocení byla úspěšná nebo ne. Klinická hodnocení se mohou provádět opakovaně, než se veřejnost dozví, že nejsou účinná nebo dokonce nebezpečná. Komise navrhuje několik kroků k zajištění transparentnosti, například veřejně přístupnou unijní databáz klinických databázi klinických hodnocení, která by obsahovala informace o tom, zda ty studie byly úspěšné nebo neúspěšné. Já si ale myslím, že prosté shrnutí výsledků ze strany zadavatele nestačí, protože by mohlo být zkreslené a zavádějící. Chtěla bych, aby zadavatelé museli eh, publikovat eh, úplnou zprávu o klinické studii v databázi EU. Už existují mezinárodní pokyny eh, pro tyto zprávy. Vlastně tam potom se podrobně uvádí, jak hodnocení probíhalo a jakým vedlo zjištěním. Řada zadavatelů už takové zprávy připravuje, protože to potom potřebují pro povolení k uvedení na trh. Eh, myslím si, že je třeba, aby tyto zprávy měly zjednodušený souhrn studie, ale i podrobnější výsledky, které mohou analyzovat a kontrolovat nezávislí badatelé. Je jasné, že pacienti se účastní hodnocení proto, aby se urychlil lékařský pokrok, nikoli aby pomohli určité farmaceutické společnosti. Výměna většího množství poznatků o klinických hodnoceních povede nejen k vytvoření větší důvěry v léčivé preparáty, ale k urychlení vývoje život zachraňujících léčebných možností. Nepovede to k ohrožení ochrany údajů, protože veškeré osobní údaje pacientů budou e, poskytnuty v anonymní podobě. Se skutečně důvěrnými informacemi obchodní povahy by se zacházelo v souladu se stávajícími právními předpisy týkajícími se přístupu k dokumentům. Pokud zadavatelé nesplní požadavky na transparentnost, pak členské státy musí ukládat pokuty. Vím, že, nebo jsem se jista, že výbor eh, bude souhlasit s tím, že transparentnost je třeba zlepšit. Já se těším na eh, dnešní diskusi, těším se na vaše názory a těším se na vaši budoucí podporu. Děkuji mnohokrát. Mrs. Wilmot. Děkuji, paní Wilmot. A nyní stínový zpravodajové. Začne pan Filip Živa. Děkuji vám, pane předsedo. Především dovolte, abych eh, eh, poblahopřál eh, paní Vilmot za vynikající zprávu a poděkovali i komisi za dobrý kvalitní text. Jde o nařízení, já nebudu rozvádět důvody, které k tomu vedly. Před zhruba deseti lety to byla směrnice. Také lhuty se podstatně snížily a myslím, že to ukazuje, Eh, na to, eh, jaké cíle jsou dosažitelné a také eh, je důležité, aby klinická, klinický výzkum pokračoval v Evropě a byl účinný. Jde také o to, že ať už tady jde o partnery, kteří jsou komerční nebo výzkumníci, v každém případě je pro ně důležitý soubor těchto pravidel. Je tady samozřejmě explicitní pojem etické komise, to se tam musí musí objevit z celé řady důvodů, o kterých bych mohl hovořit velmi dlouho. Souhlasím také se spravodajkou o Evropské platformě pro bezpečnost a pro etiku. Eh, já bych se chtěl zaměřit především na tři konkrétní body, které považuji za velmi důležité ve zprávě a kde bude třeba najít řešení. Za prvé, eh, otázka kategorie pacientů už řadu let výzkum ve světě mění svůj přístup a říká, že je třeba, aby pravidla se přizpůsobila eh, riziku, který přináší výzkum. Eh, to se objevuje v návrhu nařízení, protože komise hovoří o eh, klinických studiích of low intervention. A v, jsou tady dvě věci, které nejsou uspokojivé v této definici. Za prvé, je, komise chce eh, mít dvě kategorie. Nízkointervenční klinické hodnocení a ostatní. Eh, všechny, eh, všechny mezinárodní úmluvy a texty používají jiné kategorie. Kategorie, to je trošku technické, ale musíme to zdůraznit, hovoří se jinde o třech kategoriích. Za prvé, ehm, klinická hodnocení, která se týkají pouze léků, které již mají povolení být na trhu. Čili tady není vlastně žádná novinka, pouze se testuje eh, klinická praxe. V této kategorii, kde je eh, velmi nízké riziko, eh, které by přinášel samotný výzkum, tak tam je celá řada vnitrostátních mm, ustanovení, kde se říká, že vlastně tady není nic jiného, než pouze to, co přináší etická komise. A ta část nařízení, která se týká e, posouzení příslušnými orgány, to všechno tam mizí. A my asi bychom měli tedy mít také odlišnou kategorizaci, e, protože u e, studií, kde je velice slabé riziko, kterou přináší výzkum, tak tam vlastně není prakticky v některých případech žádné riziko, které by přidával výzkum. Komise začíná se ubírat tímto způsobem nízkointervenční klinické hodnocení, ale, jak už jsem řekl, používá klasifikace, která není mezinárodní klasifikací a to je problém a především z toho nevyvozuje žádný důsledek. Když si přečete nařízení, tak to, že je něco kvalifikováno jako nízkointervenční, to nemá prakticky žádné důsledky. Kromě lhů, které jsou trošku e, kratší, 25 nebo 10 dní, to opravdu nemá dů, dů, žádný důsledek pro výzkumníka. Je tady také otázka možná menších nároků na povolení a také menší požadavky na označování. Když máte lék, který už existuje ve vaší lékárně, nebudete je specificky označovat, protože byly použity v rámci nějaké klinické studie, což nic nepřináší e, žádné riziko pro pacienta. Čili otázka kategorii, to je opravdu problém a o tom musíme diskutovat. Druhý bod, to jsou e, bod 31, kritické eh, studie, urgentní studie. Eh, to bohužel vytváří velký problém, protože to prakticky eh, v současné době, když je tady extrémní naléhavost, neumožňuje vůbec podobné studie. A konečně v případě urgentním je možné provádět studie článek 32, omlouvám se, ne 31, pouze když není žádný právní eh, bod. Já uvedu příklad. Představte si, že tady v tomto sále jeden z nás padne eh, ze zástavy srdce, padne k zemi. A pak je třeba eh, zasáhnout okamžitě v následujících vteřinách. Když vy se rozhodnete, že provedete nějakou studii klinickou, která bude studovat možnosti masáže srdce, no tak eh, článek 32 to zakáže, jestliže eh, na neštěstí eh, je přítomen nějaký člen rodiny, čili právní zástupce. Bylo by třeba najít možnost, jak by taková studie mohla proběhnout, protože Eh, je vlastně eh, třeba několika minut, čtvrt hodiny, půl hodiny, než se vyžádá souhlas příslušného zástupce. Eh, dále bod 1e článku 32 říká, že tady musí být minimální riziko. Co to je minimální riziko? Uvedu druhý příklad. Představte si patologii mozkové mrtvice to znamená část tepny se ucpe. Před 20 lety nebyl žádný lék. Dneska jsou léky, které umožňují eh, tam uvolnit eh, tu, tu krev a eh, mozek je okysličován. To je velké riziko, protože 10% pacientů Eh, mm, může mít krvácení do mozku, ale 90% eh, pacientů má výhodu z použití eh, takové terapie, protože jim to pomůže. Čili když řeknete, že je tam zapotřebí minimální riziko, no tak pak prostě je nemožné takový, provádět takový výzkum, protože musíme brát v úvahu, že riziko musí odpovídat možnému přínosu. Pane předsedo, já už jsem mluvila dlouho, ale ještě poslední bod k tomu, co řekla paní Vilmot. Ano, skutečně je zapotřebí, aby tady byl kompletní, eh, aby tady bylo kompletní informování veřejnosti. To kompletní je tady důležité. Paní Vilmot, vy hovoříte o eh, trošku technických aspektech, říkáte, že eh, ta zpráva musí být tak kompletní, aby vyjadřovala normy, které definujete ICH3. To je opravdu velice kompletní. Když budeme nutit akademiky, aby toto uplatnili, tak to může vytvářet velký problém, protože je to komplikované. Čili eh, chceme kompletnější zprávu, než co požaduje komise, ale myslím, že není třeba jít tak daleko, jak říkáte vy, protože to by bylo problematické. Ale naproti tomu je možné udělat jinou věc, eh, podobně jak se to řekla vy. Je možné požadovat, aby všechny údaje byly k dispozici pro toho, kdo by je chtěl prostudovat. To je důležité. Když říkáme, že údaje musí být kompletní a k dispozici veřejnosti, musíme pochopit, že ehm, klinické hodnocení to obsahuje tisíce a tisíce stránek a dá dát veřejnosti tisíce a tisíce stránek, objektivně za to tomu k ničemu, to veřejnosti k ničemu není. Děkuji, já jsem skončil. Děkuji vám, pane Živin. A já bych chtěl apelovat na další řečníky, aby eh, trošku hovořili stručněji. Jinak eh, opravdu nám dnes dopoledne nezbyde čas. Eh, prosím, ještě bude hovořit Další řečník. Eh, děkuji, pane předsedo. Já chci eh, poblahopřát zpravodajce za vynikající zprávu, která se zabývá skutečně důležitými body eh, tohoto nařízení. Naše frakce podporuje tento návrh a jeho celkovou strukturu, tak jak to bylo prezentováno. Eh, podle mého názoru je to velice dobrý základ pro eh, další postup. Pokud je o návrh zprávy, eh, který dnes diskutujeme, velice vítám změny, které přináší zpravodajka u kvalifikace a úloze etické komise, zaměření na, komise, na pacienty, kteří musí být informováni, je třeba brát jejich, v úvahu jejich kvalitu života a dále ustanovení, které se týká Eh, subjektů ze zranitelných skupin. Dále, naše skupina také podporuje původní návrh komise, pokud jde o lhůty, schválení a také ustanovení, které se týkají eh, klinických eh, hodnocení v třetích zemích. Klíčové body, na které se musíme soustředit, abychom měli optimální pozici ze strany parlamenta, jsou tyto. Jak už bylo uvedeno, podporuji kvalifikace a to, co tady přidává zpravodajka, aby bylo možné eh, ujistit ti, kteří tvrdí, že etické komise eh, jsou zapotřebí. Já podporuji to rozdělení mezi eh, návrhem komise. Je to, to etické komise by měly být ponechány na národní úrovni. Klinická hodnocení by Eh, měly být prováděny tam, kde je možné věci jasně eh, definovat ze strany etické komise. Dne etické komise na národní eh, úrovni by neměly ovlivňovat proces v jiné zemi. A myslím, že diskuse o tomto tématu by mohla být Eh, důležitá. My věříme v kvalitu práce etických komisí, které již, která již byla provedena na národní úrovni. Můžeme eh, apelovat na spolupráci mezi těmito etickými komisemi, nicméně eh, bude-li lékař, tedy lék povolen, tak pak to bude v celé Unii, bez ohledu na to, kde proběhla eh, klinické hodnocení, což musíme také brát v úvahu. Pokud je o transparentnost a dostupnost údajů, tady eh, se dotýkáme velice citlivého bodu a já vítám návrh zpravodajky, i když bych eh, ráda měla některé další objasnění o tom, co je chápáno Eh, zprávou o klinické studii a jaké informace a komu budou dostupné. Dále eh, tak je tady další otázka, co by mělo být naším cílem, pokud jde o transparentnost a dostupnost údajů. Co je možné zveřejnit dříve, než bude povoleno, eh, povolen prodej takových léků a co bude dostupné po povolení. Co je tedy, k čemu je lék užitečný a pro koho? Dále eh, je třeba informovat eh, veřejnost eh, online. To by bylo asi užitečné pro mnoho lidí. Dále Eh, údaje eh, z hodnocení by měly být zveřejněny z dlouhodobého hlediska a měly by být dostupné také pro účely nezávislého výzkumu. Musíme být velice eh, opatrní o tom, jaké informace mohou být zveřejněny před udělením povolení prodeje takových léků, protože tady mohou být problémy s konkurenty. Musíme brát v úvahu, když toto zvažujeme, že je tady nutná eh, ochrana osobních údajů a soukromí. Eh, tady uchování údajů a zveřejnění údajů je eh, věc, ve které bych uvítala názor komise. Dále, kromě práce, kterou odvádí EMA na toto téma, rozhodně bychom měli být informováni o dalších otázkách, Chtěla bych eh, zmínit několik věcí. Eh, ráme, evropský rámec se týkající farmakopy a eh, dále klinické studie pro schválení generických léků, jejich dopad na zdraví a zajištění minimálních rizik. Děkuji. Děkuji paní Parvanová a nyní pan Oken od Zelených. Děkuji, pane předsedo. Nejdříve bych chtěla poděkovat Lenis Bilmot za vynikající práci, kterou odvedla. Jistě je to dobrý základ pro další práci na tomto tématu. Dříve než se k tomu vyjádřím, tak bych chtěla nejdříve zdůraznit, že výsledky klinických studií nezávisle na tom, zda byly úspěšné, patří lidstvu, nepatří jednomu jednotlivému vědci či farmaceutické společnosti. Eh, lidé, kteří se zúčastnili klinických studií, ohrozili své vlastní zdraví tím, že se zúčastnili klinické studie. A proto si myslím, že je neetické zde hájit finanční zájmy na úkor etiky. To musí být ústředním tématem, ústředním bodem, jak přistoupíme k tomuto nařízení. Toto nařízení je historickým, historickou šancí vyslovit právě tento názor. A navíc eh, bychom mohli uspořit miliardy, pokud se nám podaří optimálním způsobem vypracovat toto to, to nařízení. A pokud bude nařízení dobré, tak můžeme zachránit tisíce lidských životů. Proto je důležité, abychom spolupracovali. Já jsem právě byla v rámci delegace na návštěvě EMI v Londýně a musím říct, že v agentuře EMA eh, převládá tento názor. Emma nemá zájem o tento typ eh, přístupu k informacím eh, jako k důvěrným. Já si myslím, že je skandální, že část eh, lékařské branže, část lékařů tedy ní dokonce zažalovalo Emma ohledně výsledků. To je skandál. Dalšího mě k tomu již nenapadá. Lékařský průmysl tvrdí, že je pro plnou transparentnost. Já tomu tedy nevěřím, ale můžeme se o to pokusit. Bedste vi kan gøre for dem, det er at sørge for, at vi baner vejen for deres Firmy, které chtějí být korektní, by měly být nejlepší. Musíme tedy, eh, jak bylo řečeno, eh, zajistit otevřenost a transparentnost. Chceme tedy šíření údajů, a to i těch eh, jaksi surových údajů. Tady bylo řečeno, že jsou zde obavy, že by s ním mohly být docházet o určité manipulaci. Ovšem, jestliže údaje jsou v elektronické podobě, ke kterým má každý přístup, tak to umožňuje hájit zájmy, které tady hájí také naše spravodajka. Eh, říká se, že eh, každý by měl mít přístup. Ano, já říkám, ano, každému je třeba zajistit přístup eh, k těmto studiím. A myslím, že Guardian uvedl, že při zkoumání takovýchto údajů je možné konstatovat, že Eh, například léky proti depresi, mohou vytvářet eh, tendence k sebevraždám u eh, mladistvých. A to bylo zveřejněno. Takže to je velice pozitivní, protože takový lék, který se dával na léčení deprese mladistvých, měl nakonec úplně opačný důsledek a dokonce konečný důsledek mohl být fatální pakliže my, politici, neodvedeme stejnou práci, jakou odvádějí novináři, pak, to, pak si opravdu nezasloužíme úctu. E, musíme tedy říci, e, že tedy badatelům, že je možné přežít i e, takové studie, které vedou i novináři. Musíme podpořit dobré výzkumníky a musíme také podpořit dobré Eh, sektory průmyslu a podporovat eh, lidi právě tím, že dovedeme do zdárného konce toto nařízení. Otázka etické komise, o tom bylo řečeno hodně. A eh, v Německu Bundestag diskutoval o této otázce etické komise. To je jistě velmi pozitivní. a musíme eh, rozhodně eh, využít všeho, co je obsaženo eh, v návrhu zprávy. Já bych nechtěla hovořit příliš dlouho a přidávat další a další otázky k tomu, co tady již zaznělo. Věřím, že se soustředíme na to, že tady jde o lidské bytosti, jde o jednotlivce a když Eh, budou schváleny takové léky, jako je Tamiflu, jak už jsme viděli, tak to bude mít také své důsledky, včetně ekonomických důsledků, eh, protože to je skutečně eh, skandál. A bude to mít své dopady i na zdraví, to musíme brát v úvahu, i když že jde především o otázku zdraví. Děkuji, paní Oken. A pan Cabrnoch není přítomen, někdo ho ale zastupuje. Prosím, máte slovo. Eh, protože tady vlastně všichni mluvíme dánsky, budu pokračovat dánsky i já. Ano, eh, kolega tady dnes eh, nemůže být, ale naprosto sdílí směr, kterým se ubírá zpravodajka. Chtěl nicméně ještě navrhnout určité pozměňovací návrhy, určité změny. Já bych ale ráda eh, odpověděla naší kolegyně. Chtěla bych jí poděkovat. Eh, pro jednou eh, souhlasíme a můžeme doufat, že příslušný průmysl, tedy farmaceutický průmysl, že jeho pracovníci nikdy neonemocní protože oni se odpovídají za celou řadu negativních věcí, za celou řadu věcí, které nejsou v pořádku. Eh, hovoříme let, kdy o různých věcích, jako například někdy o koňském mase. Já eh, těžko chápu ty, kteří eh, se dopouštějí nepoctivého jednání a to pouze s cílem vydělat na tom. Oni si možná nikdy e, otázku nekladou, co by se mohlo stát, kdyby oni onemocněli, co by se mohlo stát, kdyby oni utrpěli negativními dopady té činnosti, kterou provádí. Děkuji, pane předsedo. To je z mé strany všechno. E, děkuji, paní Rozbach. Paní Suzau Zague. Děkuji, pane předsedo. Já bych e, této záležitosti, která je tak komplexní a tak rozsáhlá, tak důležitá, se soustředit zejména na dva aspekty. Na aspekty etické a aspekty, které souvisí s transparentností. E, ve skutečnosti si má skupina myslí, že návrh, který předložila komise v té formě původní, o které tady hovoříme, e, představuje krok zpět sohledně na principy, které přijala, přijala vědecký výzkum, ale já chci říct, já jsem si tady, já nejsem tak, kdo vymyslel toto konstatování. Světová lékařská asociace říká to že ve stanovisku, které zaslala, které já mám k dispozici a které už si dostali ostatní kolegové. Rozhodně to určitě nezaslali pouze do mé e-mailové schránky. Oni říkají přesně toto. Stávající návrh komise E, nerespektuje etické, zásadní etické principy, které máme v Helsinském prohlášení. Tedy tento návrh komise ve skutečnosti nezavazuje, není jasná ohledně předběsního schvalování klinických studií nezávislými etickými komisemi. E, ve skutečnosti tedy tato potřeba předchozího schválení v návrhu není obsažena a zároveň zde tady máme další eh, orgán, který je velice důležitý, to je EUREK, to je Evropská síť etických eh, komisí, které se týkají výzkumu, jde eh, podobným směrem a říká, že návrh komise vlastně obchází jak se schválení etickými komisemi, že to není přijatelné. Eh, dále bych chtěla říci, že se k tomuto bodu bojí celá řada dalších aspektů. To je například otázka možností nesrovnalostí mezi členskými státy a že tady není možnost to nějakým způsobem řešit a nejsou opět tady zohledněny etické aspekty, které se týkají klinických studií. Já tedy tady vidím, že je tady riziko těch zadavatelů klinických studií a že si prostě tyto budou vybírat pro studie země, kde ne, jsou přísné požadavky. Podle návrhu komise eh, je rozhodnutí v jednom členské státě závazné pro druhý členský stát, což je také problematické. A já si myslím, že tady ty lhůty pro hodnocení eh, jsou z mého pohledu příliš krátké a může to mít dopad a může to velice negativně ovlivnit celý proces, a což je také riziko pro výsledky studií a pro e, celé protokoly. Dále si myslím, že otázka e, informovaného souhlasu písemně v případě já tady nehovořím o těch urgentních situacích, ale tady hovořím o té běžné situaci klinické studie, která se plánuje a já si myslím, že to tady není dobře ošetřeno, ten předběžný příbuzný eh, souhlas eh, v tom návrhu komise je to velice deficitní. Dále, a kolegové to již zmínili, týká se to transparentnosti a eh, také nutnosti přístupu k výsledkům studií, ne pouze ke shrnutí, ale k celé studii. Co se týká těch údajů z klinických studií, tam je jasné, že je velice důležité, abychom byli obezřetní s ohledem na ochranu osobních údajů. Takže to musí být v anonymizované podobě, ale je nezbytné, aby veřejnost a výzkumníci měli přístup k detailovaným výsledkům studií a ne, aby to bylo jako dnes, kdy vlastně je tady přístup pouze k velice zevrubnému schrnutí výsledku. Komise říká ve svém návrhu nařízení, že klinické studie, eh, že se tedy v Evropě těch klinických studií provádí čím dál tím méně. Já si myslím, že ve vlastním návrhu komise ovšem nemáme citovaný jeden vědecký eh, článek, žádnou publikaci, která by dokázala eh, tato čísla podložit radálně. Já si tedy myslím, že komise si chtěla usnadnit svou práci a v žádném případě, i když tedy uznávám, že komise asi říká pravdu, ale prostě to nemá doložené. Takže já bych prostě si přála, aby to doložené bylo. A nechci, aby se tady snižovaly etické požadavky na klinická hodnocení protože to není ta správná cesta, jak podpořit eh, nárůst klinických hodnocení v Evropě. Není to etické, není to rozumné, není to humánní, není možné, abychom říkali, či abychom si mysleli, že tady můžeme obětovat etické požadavky. Dále bych chtěla říci eh, paní zpravodajce, že její návrh obsahuje velice důležité změny. S e, části těchto změn souhlasíme, s další částí ne až tolik. Naše skupina předloží pozměňovací návrhy nejenom o těch aspektech, které jsem zmiňovala, ale e, také k aspektům dalším. Jsme ovšem ochotni spolupracovat e, s dalšími stínovými zpravodaji a koordinátory, tak abychom zlepšili toto nařízení, abychom z toho udělali dobrý návrh, který by obhajoval zájmy e, osob a obhajoval etické zásady klinických studií. E, lidé, kteří se účastní klinických údejí, studií jejich, na, eh, jejich zájmy by měly stát v naprostém popředí nad dalšími možnými zájmy. Já tedy doufám, že budeme spolupracovat, že společně se budeme být za to, aby tento návrh zajišťoval zásady, o kterých jsem právě hovořila a aby tady nedošlo k žádnému kroku zpět, jak jsem to zmiňovala na začátku, když jsem zmiňovala to stanisko toho lékařské asociace. Děkuji. Teď máme na ještě sedm žádostí o slovo. Zbývá nám 40 minut na dokončení této otázky a tři zbývající zprávy, takže vás omezím dvěmi minutami. Jako první Petr Líze. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já opětovně zde přicházím se svým podnětem abychom omezovali řečnickou dobu na začátku pořadu jednání a ne uprostřed. Děkuji paní Vilmot a děkuji také panu Žovánovi, který je uh, stínovým zpravodajem za EPP. Chci jasně říci, že v médiích se objevuje eh, mnoho jednostranných zpráv. Paní Wilmet o tom hovořila například včera v Německu. Jednostranná kritika návrhu komise, která není oprávněná, protože návrh eh, v sobě obsahuje mnoho pozitivních aspektů, ale řeknu to zcela jasně, čím déle se na něj dívám, čím déle hovořím s odborníky, paní Soza tady uh, zmiňovala z asociaci světovou lékařů a asociaci evropských lékařů. Prostě je jasné, že ten návrh, jak ho předložila komise, nesmí, nemůže být takto přijat, potřebujeme ho nutně změnit já nepozvednu svou ruku pro návrh, pokud tam nebude ochrana osob, které nemohou sami pravomocně svolit, pokud to tam tedy nebudeme mít zavedeno tak, jak to doposud bylo. V roce 2001 jsme o tom vyjednávali velice dlouho. Parlament původně řekl v prvním čtení, že co se týče dětí a lidí s duševním postižením, že se tam nesmí provádět žádná klinická hodnocení, to jde příliš daleko, protože oni samozřejmě mají z těchto hodnocení užitek. Komise nyní ovšem uvolnila pravidla a to nemůžeme akceptovat. To není možné. Není možné, abychom tady uvolnili pravidla pro děti nikdo z odborníků, výzkumníků to po mně nechtěli. Oni chtěli jiné věci, o kterých tady právě nyní diskutujeme. Tedy pozměňovací návrh, který nutně znovu zavede právní eh, situaci z roku 2001 dále tady podpory paní Parvanovanou, že tady musíme vyjasnit definici a pak tady eh, to, jak tedy bude ten příslušný členský stát spolupracovat s dalšími členskými státami, tento postup musíme zlepšit. Podle návrhu komise stačí, když jeden příslušný členský stát řekne ano, a ostatní členské státy ne, tak z toho vzejde přesto ano, to není možné. Uh, Dále podporuji pozměňovací návrhy, které se týkají transparentnosti a prosím, abychom znovu zvážili časový harmonogram. Téma je komplikované, i když ne všechna kritika je osprávněná. Budeme pod velkým časovým tlakem, budeme pod tlakem a proto je důležité, abychom měli dost času na to vypracovat a prodiskutovat pozměňovací návrhy. Děkuji. Děkuji, Kristra Šaldemote. Já skal nok eh, holde mig til to Děkuji. Já se budu také snažit držet těch dvou minut. Nejprve bych chtěla říct se paní Vilmotové, že to je vynikající zpráva, vyvážená, snaží se posilit, posílit bezpečnost pacientů a zároveň zajistit, aby ta klinická hodnocení byla efektivnější. Já bych chtěla především podpořit ty kolegy, kteří volají po větší transparentnosti klinických hodnocení. Návrh o zveřejňování zpráv o klinických studiích je určitě dobré, ale, dobrý, ale možná bychom mohli jít ještě dále v návaznosti na to, co říkala paní Auken, a sice zavést možnost přístupu eh, k těm eh, údajům v syrové podobě. To znamená, nejednalo by se jenom o výsledky, ale i o eh, ty získané údaje. Vím, že se diskutuje o obchodních zájmech, které s tím souvisí, ale možná při nejmenším badatelé by měli mít přístup k eh, takovým údajům. Určitě si to zaslouží další diskusy. Eh, pacienti nebo prostě občan X by měl mít možnost eh, případně takového přístupu a zpráva určitě jde směrem k lepší transparentnosti. Děkuji, Corinne Lepage. Děkuji, pane předsedo. Už tady toho zaznělo hodně. Obnovit etické komise, to je zcela nezbytné. Dále lhůty, ty jsou příliš krátké, protože e, ta rozhodnutí e, potom budou přijata, aniž by se členské státy vyjádřily. Pokud e, je uděleno povolení k klinickému hodnocení, tam to je přijatelné, ale v jiném případě to přijatelné není. Dalším problémem je pozměněná eh, definice zadavatele, kde už není eh, uvedena finanční odpovědnost. To znamená, že farmaceutické firmy, které budou eh, pověřovat výzkumem subdodavatelské vědecké ústavy, vlastně nebudou zbaveny odpovědnosti. To je problematické. Za třetí, považuji za nezbytné zlepšit přístup občanů k informacím. A tady odkazuji na to, co říkala paní Auken. Dále je třeba stanovit eh, včasné zjišťování nežádoucích účinků. Už jsme v Evropě měli dost problémů a musíme tady tomu věnovat pozornost. A poslední věc, odrazovat eh, od provádění neetických hodnocení ve třetích zemích a v rozvojových zemích. To je, myslím, vše, pane předsedo. Děkuji. Děkuji, paní Lepáž. François Grostet. Děkuji, pane předsedo. Ano, jsme velice rádi, že se jedná o nařízení, vzhledem k tomu, že ta směrnice byla spíše katastrofou a viděli jsme velký úbytek klinických hodnocení v EU, což je velký problém. Jsou tady dvě části. Jedna část se týká uh, technických a vědeckých aspektů a druhá část se týká etických aspektů a spadá pod zásadu subsidiarity. Pokud jde o etické komise, tam se všichni shodneme. Neměli bychom se ovšem nechat paralizovat touto diskusí. Říkáme ano etice, ale musíme být také konzistentní se zbytkem textu. Pokud jde o přiměřený přístup k riziku, to je v návrhu nařízení, to je, myslím, dobrá věc. Máme tady kategorii eh, nízkointervenčních klinických hodnocení, která omezuje administrativní zátěž u těchto studií eh, a hodnocení s nízkým rizikem. V případě eh, že se nedostane odpověď od různých instancí, tak se předpokládá mlčenlivý souhlas. To je také, myslím, zajímavý mechanismus. Přístup k údajům. Ano, samozřejmě potřebujeme transparentnost, která ale bude dodržovat uh, zájmy výzkumu. To znamená, že ty zveřejňované informace musí chránit důvěrné osobní a obchodní údaje. Je třeba zabránit jakékoliv stigmatizaci pacientů, kteří se účastní klinických hodnocení. Neměli bychom vyvolávat nekalou konkurenci. Výzkum je nákladný, složitý a je samozřejmě třeba hájit duševní vlastnictví. Dále e, vzácné a mimořádně vzácné onemocnění. E, tady e, je často malý počet nemocných u každé jednotlivé choroby a také často jsou různě rozptýleni po různých zemích. Já si tedy myslím, že by se měl více zohledňovat míra výskytu choroby, tak aby členské státy dávaly prioritu určitým hodnocením. Zdůrazňuji skutečně tyto vzácné a velmi vzácné choroby. Hovořilo se o pediatrii, jedná se o velice vzácné případy rakoviny, které se dotýkají malých dětí a i v těchto případech by se měly provádět klinické hodnocení bez příliš přísných eh, požadavků. Děkuji. Karl Schlitter. Děkuji. Myslím, že vaše zpráva se ubírá správným směrem, ale já bych chtěla ještě více. Myslím, že teď Eh, často negativní výsledky se nezveřejňují, transparentnost je opravdu důležitá. A pokud eh, máte nějaké primární výsledky, tak ty by měly být eh, zveřejňovány až do ukončování hodnocení. To tež platí pro podskupiny je třeba od samého počátku deklarovat ty zamýšlené podskupiny. Není potom možné si vybírat údaje, které jsou někdy statistickou eh, náhodou je třeba vždy eh, jmenovat ty potenciální podskupiny, abyste si je vlastně nevybírali až potom v závislosti na výsledcích. Také musíme klást požadavky na subdodavatele a na um, studie prováděné v třetích zemích. Pokud chcete mít lék schválený v Evropě, tak je třeba respektovat stejná pravidla pro transparentnost bez ohledu na to, kde výzkum provádíte. Pokud chcete mít nějakou pilulku legalizovanou v Evropě, tak musíte zajistit, že i subdodavatele třeba v třetích zemích budou postupovat podle evropských norem. Pokud takovéto změny provedeme, tak eh, doufám, že budeme mít eh, mnohem ten přístup mnohem více založený na vědě, protože dnes často se používají různé statistické um, odchylky, statistické náhody k prosazení nějakého léku. To není dobré. A pak je tady vlastně něco, co není schváleno pro konkrétní účel, ale stejně se to používá. Nevzpomínám si, jak se tomu přesně říká. V tomto případě Je také třeba zveřejnit potenciální podskupiny i v případě, že ten, to použití není zamýšlené, ale pravděpodobné. I tak to musí být zveřejňováno. Děkuji, pane Schlitter, Richard Zebr. Děkuji, pane předsedo. Myslím si, že se všichni shodneme na tom, že ústředním bodem je bezpečí pacienta, či respektive by mělo být v rámci toho nového nařízení. Eh, tady je důležité, aby skutečně pacient se mohl spolehnout, že se bude jednat v jeho zájmu. Dále je důležité snížit eh, pokusy na minimum, což tedy znamená, aby ostatní strany mohly výsledky pokusu zohlednit. Samozřejmě ten, kdo pokus provádění by měl být upřesnostněn, ale přesto je důležité, abychom tady měli možnost spolupráce a využívání výsledků studií, co možná největšími, eh, největším počtem eh, ekonomických subjektů, samozřejmě za úhradu. Tady je databáze důležitá, či respektive ústřední síť databází toho myslím, na to bychom se měli soustředit, komise by se na to měla znovu podívat a myslím si, že my bychom se měli pokusy pomocí pozměňovacích návrhů tento systém zlepšit tak, abychom měli velkou dostupnost výsledků studií, dostupnost co možná největšímu okruhu možných uživatelů. Dále chci říci, že samozřejmě Máme tady nová média, které je třeba také využívat právě i v lékařské oblasti, tak abychom pokrok dokázali dát k dispozici mnoha lidem. Tendence provádět klinické studie mimo Evropu není dobrá, jak z morálních, tak z vědeckých důvodů samozřejmě v mimo evropském zahraničí bychom měli mít stejné standardy a zároveň si myslím, že v Evropě máme většinou lepší kontrolní možnosti než v neevropském zahraničí. A proto si myslím, že bychom se skutečně měli snažit zvrátit ten trend který máme v současné době. Důležité je zapojit pacienty a dát jim k dispozici nutné informace. To je důležitý bod Glenis toho Vesperes právě zahrnula, ale měli bychom možná tento aspekt ještě prohloubit. Děkuji. Děkuji a jako poslední paní Hybner. E, Děkuji bardzo. E, poruszamy bardzo ważne kwestie badania kliniczne. Děkuji, je to velice důležité téma e, klinická hodnocení musí být zcela transparentní a musí také respektovat určité postupy. Protože se tady samozřejmě jedná o choroby, o patologie a proto je třeba dodržet určité postupy klinických hodnocení. Musí to provádět autorizované ústavy a výzkumné ústavy a na nějaké, eh, aby nedocházelo k porušování práva. Koňské maso není eh, zakázané, ale není vhodné ho konzumovat, pokud jeho původ není transparentní. Nemůžeme vždy všechno svádět na farmaceutické společnosti, eh, musíme se ale zaměřovat především na pacienty, na ty postupy, na jejich eh, povolování a také musíme upravit otázku přístupu. Uvědomme si, že všechny zveřejněné informace mohou vést k obavám spotřebitelů a musíme být tedy velice opatrní u těch klinických hodnocení, aby když hovoříme o všeobecně přístupných výsledcích, to přece znamená, že kdokoliv se ta hodnocení může prostudovat třeba na internetu, ale ta daná osoba třeba není schopná posoudit, jaké účinky, jak ty výsledky mohou mít na její zdraví. To mohou posoudit pouze odborníci. A proto musíme sledovat klinická hodnocení, nikoli trestné činnosti. Um, Děkuji za Evropskou komisi. Je tady pan Rees, takže mu dávám slovo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Nejprve bych chtěl poděkovat zpravodajce paní Vilmotové za její text. Její eh, zpráva podporuje hlavní tři cíle komise. Jednak je to podpora klinického výzkumu v EU, eh, omezení eh, zbytečné byrokracie a zachování co nejvyššího stupně ochrany pacientů, kteří se účastní klinických hodnocení. Paní zpravodajka také připomíná, že klinická hodnocení neprovádějí jen farmaceutické společnosti, eh, ale také vědecké kruhy a musíme zajistit, že oba tyto výzkumné eh, eh, světy budou moci i nadále provádět klinická hodnocení. Ke konkrétním bodům vítáme zpravodajčinu podporu navržených lhůt pro schvalování žádostí o klinická hodnocení a také zřízení eh, národního systému odškodňování. Jak bylo zmíněno, náklady na pojištění, zvláště pro vědce, jsou velice vysoké a často nepřiměřené eh, z hlediska výše dotací, které dostávají výzkumné ústavy. Také vítáme snahu o vyjasnění etických aspektů při posuzování žádosti o klinické hodnocení. Bylo tady určité, byla tady určitá nedorozumění v minulosti. Nikdy nebylo cílem komise tyto aspekty vyloučit, jak vysvětlila jasně i zpravodajka. Chtěl bych se zmínit o ochraně nezletilých a Eh, nespůsobilých pacientů. Návrh doslova eh, replikuje současnou směrnici, nedochází eh, k žádnému omezení nebo snížení požadavku ve srovnání se stávající směrnicí. Takže odráží se ten původní text i v našem návrhu. Pokud jde o transparentnost, komise souhlasí se spravodajkou v tom, že je třeba mm, posílit transparentnost údajů. Jsou tady dvě různé věci. Transparentnost klinických hodnocení, to ověřují regulační orgány. A potom je tady transparentnost eh, údajů obecně. To jsou třeba údaje zjištěná ve výzkumech a uvedena v souhrnech. Je tady prostor pro EMA. Komise plně podporuje agenturu EMA, pokud jde o její politiku pro uvolňování eh, údajů z hodnocení po udělení povolení k uvedení na trh. Pokud jde o obecnou transparentnost údajů, to je také velice relevantní. Tady je důležité, co se bude zveřejňovat jeden rok po ukončení klinických hodnocení. Kolik údajů se zveřejní, Komise pečlivě prostuduje návrh zpravodajky. Nicméně musíme si všichni uvědomit, že ta pravidla, která stanovujeme, se nebudou týkat jen velkých farmaceutických firm, ale také menších nezávislých vědeckých projektů. Pokud jde o tu zprávu a formát, jak se to předkládá agentuře EMA nebo eh, úřadům členských států při žádost o povolení. Ještě stručně k vzácným onemocněním a souvisejícím studiím. My musíme zajistit harmonizaci pro celoevropská klinická hodnocení. Pacienti účastníci se těchto hodnocení a studií často eh, pocházejí z různých oblastí a je tedy třeba vytvořit systém, který umožní zapojení pacientů do takových studií. A konečně na základě návrhu paní Vilmotové eh, komise se domnívá, že ty diskuse s parlamentem budou konstruktivní a že snad se podaří dospět ke konečné dohodě až před dalšími volbami do Evropského parlamentu. Eh, um, Děkuji, pane Rýsi, a konečně zpravodajka má závěrečné slovo. Děkuji vám. Eh, já chci poděkovat všem těm, kdo hovořili, zejména stínovým zpravodajům, protože si myslím, že máme velmi široký základ pro dohodu. Už jsme se několikrát sešli eh, než jsem napsala zprávu. A myslím, že celkem všichni souhlasíme. Eh, chceme mít dobrý právní předpis. Eh, jsou tady některé odlišnosti v názorech, to je pochopitelné a jsem připravena se všemi o tom diskutovat. Je tady několik otázek. Etické komise, ano, já myslím, že jsem se tomu věnovala a snažím se vyhovět. Eh, jisté je, že většina podporuje Komise, Komise odvedla dobrou eh, práci. Potřebuje mít dobrou vyjednávací eh, pozici, protože eh, členské státy, to vás ujišťují, budou ještě velice urputně diskutovat. Potřebujeme tedy to klíčové slovo, že chceme, aby návrh komise zůstal v platnosti tak jak je v hrubých rysech formulován. Byla celá řada diskusí v tisku s partnery, s různými subjekty, otázce transparentnosti. Dnes i z diskuse se ukazuje, že někteří lidé si E, myslí, že prostě e, ve zprávách o klinických studiích je příliš e, mnoho údajů, nemělo by to jich tam být tolik. A druzí zase myslí, že by mělo být dostupné úplně všechno. Potřebujeme určitý kompromis, který bude mezinárodně přijatelný musíme si uvědomit, že eh, je tady obrovské množství údajů a že vždycky potřebujeme mít určité schrnutí eh, pro veřejnost. Jak řekl pan Živan, je to opravdu často velice komplexní, velice odborné a potřebujeme nějaké schrnutí, které věci trošku eh, schrne i zjednoduší. Takže já myslím, že toto, co navrhuji, je dobrý kompromis. Budeme pokračovat v dalších diskusích a Doufám, že brzy eh, budeme mít velmi produktivní diskusy a všichni ti, kdo se na tom podílejí, především stínové, eh, prosím, eh, chcete-li diskutovat o jakékoliv věci, kontaktujte mě, abychom měli jistotu, že dosáhneme široké schody. Já bych si přála, aby ještě během našeho volebního období tato část nebo tento právní předpis byl přijat tomu potřebujeme určitou trpělivost a chceme podpořit výzkum v Evropě. Děkuji, děkuji paní Vilmot. Eh, takže než řeknu ještě termíny, pan Líze má jednu věc. Pouze ta snaha, abychom si oddali lhůtu pro pozměňovací návrhy, možná to můžeme prodiskutovat ještě jednou na koordinátory. A ještě prozba na Glenis. Prosím, přečtěte si ten text té směrnice z roku 2001. Tam je naformulována ochrana dětí a dalších osob, které nemohou pravomocně svolit. A je to tam naformulováno jinak než v návrhu komise. Komise tvrdí, že to není pravda, ale když si to člověk přesně srovná, tak ta formulace prostě není shodná a odborníci, kteří se tomu věnují, říkají, že to je oslabení té původní formulace. Proto chci, abychom si ujasnili, že to skutečně není slovo za slovem totéž, je to oslabení a pokud eh, komise má pocit, že to totéž je, tak já bych prosil, abyste podpořili pozměňovací návrh, který by doslovně převzal tu formulaci ze směrnice z roku 2001. Paní Vilmot, můžete se k tomu vyjádřit, co řekl pan Líze? My už jsme o tom diskutovali. A tato zpráva je zpracovávána od léta, čili lidé by měli vědět, jaké eh, pozměňovací návrhy jsou. Zpráva je k dispozici od 13 eh, února, čili myslím, že opravdu tady bylo dost času. Já bych si přála, abychom tento právní předpis u, u, co nejrychleji schválili. Nechci, aby se věci odkládaly. Bude-li odklad jeden či dva dny, tak prosím, ale byla bych ráda, kdyby 21. března na výboru proběhla diskuse o pozněvacích návrzích. Takže pokud je třeba jeden den, dva dny, navíc prosím, ale ne žádné další průtahy. Bylo to přece k dispozici od 13. února. Děkuji, paní Vilmot. Máte pravdu. Návrh komise byl zveřejně v červenci 2012, čili eh, měli jsme ho opravdu k dispozici už určitou dobu aby bylo možné ehm, naplnit časový harmonogram, to jest ehm, projednání ehm, v březnu a v dubnu ve výboru. Musíme mít eh, termín na pozměňovací návrhy příští týden. Původně to bylo 26. února. Můžeme to o jeden den prodloužit, ale to je maximální prodloužení, které si můžeme dovolit. Já tedy navrhuji stanovit termín pro pozněvací návrhy 27. února tohoto roku. A e, projednání e, bude pak 20. března a pak hlasování ve výboru 24. dubna. Děkuji vám. A nyní prosím se rychle přesuneme k dalšímu bodu. E, to jsou hlubinné populace ryb. A hned dám slovo Eh, Aně Rozbach. Děkuji, pane předsedo, budu hovořit dánsky. Já vím, že jde jen o stanovisko pro výbor pro rybolov, ale eh, chtěli bychom trošku více vysvětlení. Já tedy se soustředím na tři body. Za prvé eh, prezentace návrhu komise, za druhé budu hovořit o tom, co to je eh, rybolov v hlubinných populací. A za třetí budu hovořit o návrhu, který vám předkládám. Pokud je o návrh komise, tak eh, to nařízení, nebo tedy právní předpisy, které platí pro rybolov hlubinných eh, populací, to už existuje deset let. Během těch deseti let se nekonstatovalo, že by se zmírnily negativní důsledky tohoto rybolovu eh, v daných podmínkách hlubiných vod v Baltu. Návrh komise je dobrým základem eh, pro zahrnutí eh, environmentálních cílů a pro chránění biodiverzity v oblasti rybolovu v hlubokých vodách. Tento návrh eh, usiluje o to, aby byl trvale udržitelný eh, rozvoj populací v hlubokých vodách a aby se tyto populace udržely. Eh, jde také o to rozšířit vědecké poznatky o různých živočišných druzích hlubokých vod. Co to znamená rybolov hlubinných populací? Ekosystémy a populace v hlubokých vodách jsou jedinečné a jsou velice e, důležité. Výzkum ještě všechny živočišné druhy ani neobjevil. Jsou tady možná tisíce druhů, které ještě vůbec neznáme. Od 200 metrů až do 4000 metrů pod hladinou vody Jde o prostor pro celou řadu živočišných druhů, více či méně známých, e, druhů ryb, ale také korálů, e, které mohou žít až tisíc let. Vzhledem k tlaku, k světlu a teplotě jde o druhy, které jsou velice zranitelné. E, tyto rybí druhy mohou žít až 100-150 let, tedy velmi dlouho a velmi pozdě se dostávají do věku dospělosti. Je tady velká zranitelnost z hlediska nadměrného rybolovu a u celé řady těchto živočišných druhů dochází opravdu k nadměrnému rybolovu. Víme, že tuňák či e, treska byly příliš intenzivně loveny za poslední tři roky a e, byly vytvořeny velice rafinované, velice dokonalé eh, nástroje rybolovného eh, zařízení, které může jít až do tisíce metrů hloubky. A to působí velké škody u těchto živočišných druhů a korálů, eh, zejména hlubiné tažné sítě jsou velice nebezpečné pro tyto velmi zranitelné podmořské živočichy po takovém typu rybolovu je 30 vylovených ryb vlastně opět vyhozeno, protože nemají žádný komerční, eh, žádné komerční mm, uplatnění. Eh, tolik tedy, pokud jde o popis rybolovu v hlubokých vodách. A nyní třetí bod, co chceme, čeho chceme dosáhnout v tomto stanovisku. Já v hlavních bodech podporuji návrh komise ale chci zdůraznit, že je nutné uplatnit princip obezřetnosti u rybolovu v hlubokých vodách. Chceme-li chránit eh, toto zranitelné mořské prostředí a živočišné druhy, které tam žijí. Je tedy otázka definice eh, těch zranitelných ekosystémů musíme přispět eh, k tomu, aby se eh, skončilo se ztrátami biodiverzity následkem takového rybolovu. Myslím, že návrh komise může být aktualizován, aby odpovídal eh, Lisabonské smlouvě, která počítá s tím, že ochrana životního prostředí je zaintegrována do aplikování různých politik EU. Cílem je posílit trvalou udržitelnost. Postupně je tedy třeba ukončit takové typy rybolovu, které jsou obzvláště destruktivní. A e, tím e, naplnit usnesení o e, intenzitě rybolovu v hlubokých vodách. Můžeme navrhnout určité období, během kterého je možné Eh, nahradit rybolovná zařízení jinými šetrnějšími. Můžeme také eh, regulovat přístup eh, k tomuto rybolobu v rámci komunitárních ustanovení v severním Atlantiku. Tento rybolov v hlubokých vodách je celosvětovým jevem. Je tedy obzvláště důležité, abychom dodrželi mezinárodní dohody a abychom se koordinovali eh, s třetími zeměmi v oblasti rybalov v hlubokých vodách. Potřebujeme více koordinace a více kontrol, eh, zejména u flotil z třetích zemí. Navrhuji řadu kritérií vztahujících se k tomuto rybolovu. Z hlediska eh, norem, které navrhuje OSN. Navrhuji, aby studie dopadu proběhla u e, živočišných druhů, které již existují. Děkuji. E, děkuji. Máme ještě další dva body, které nám zbývají na pořadu jednání. Dám tedy na jednu minutu slovo pouze dvou stínovým zpravodajům, kteří jsou tady. Jinak nebudeme mít na vše čas. Prosím, Linda. Já podporuji tuto zprávu Ani Rozbach a myslím, že to je pravda. Potřebujeme chránit tyto živočišné druhy, které eh, mají eh, obrovské problémy. My jsme před dvěmi týdny schválili eh, ochrana opatření v rybolovné politice. Nemůžeme tedy začít takto příliš natužívat živočišných druhů v hlubokých vodách. Děkuji a prosím druhou pravolajku, která se omlouvá, ona není stínovou zpravodajkou. Tak tedy jenom řeknu, že 22. února je termín pro pozměňovací návrhy a budeme hlasovat 20. 21. března a doufáme, že eh, v dubnu mm, či v červnu budeme hlasovat na plenárním zasedání. A eh, nyní máme další Eh, regionální strategie pro průmyslové oblasti Evropské unie a je to opět Anna Rozbach, která je naší navrhovatelkou. Ano, děkuji, pane předsedo. Já tady budu velmi stručná, protože to je oblast, eh, kde všichni souhlasíme. Jde o stanovisko pro regionální výbor, pro výbor regionální politiky a jde o rozvoj průmyslu v některých eh, oblastech. Je třeba brát v úvahu určitá kritéria životního prostředí, například eh, to, že je třeba eh, čistit vody, které by mohly být znečištěny, je třeba podpořit zelené technologie v oblasti dopravy a tak dále. Několik návrhů eh, dalších dodatků tady předkládám a věřím, že mm, budu mít pozitivní odezvu od kolegů. Asi k tomu nemusím příliš mnoho dodávat, jen stručně řeknu, že jsem ze země, kde je pochopitelné a přirozené, že průmyslová eh, činnost nejde proti eh, environmentálním zájmům. V EU jsou ovšem některé země, které Eh, umožňují například eh, stavět na území eh, továren. No, já myslím, že je třeba ještě hodně učinit v této oblasti a myslím si, že je třeba právě teď v této věci působit. Děkuji, to je zpráva z vlastního podnětu. Chce někdo z stínových zpravodajů něco stručně říci? Nejdříve paní Hibner. Děkuji vám. To je dobře, že e, máme tuto rozpravu o regionální strategie pro průmyslové oblasti v EU. Samozřejmě jsou některé priority, především financování. A tady bychom mohli hovořit o spolufinancování z, ze členských států i z Evropské unie. Strukturální změny v těchto oblastech jsou nutné. Musíme podpořit eh, malý lokální průmysl, který eh, by mohl být více inovativní a který by mohl být čistější. Zvláštní pozornost musíme věnovat odlišnostem mezi regiony EU. Může tady být určitá spolupráce mezi regiony, ale regiony mohou být tak eh, odlišné, že není možné použít stejnou technologii. Především se musíme zaměřit na nové čisté technologie, používat je tam, kde je to ekonomicky proveditelné. Samozřejmě obnovitelné zdroje energií, bude třeba eh, respektovat současné právní předpisy eh, týkající se odpadu, vody a podobně, což je velice důležitá součást eh, těchto strategií. Dále inovace. Skladování obnovitelných energií. Teď nemáme ještě ty eh, dobré metody pro skladování eh, obnovitelných energií. Eh, máme ovšem některé podněty a pobídky pro inovace. Dále otázka dopravy. Dovolte mi ještě jednu nebo dvě minuty. Musíme se také podívat na otázku dopravy, to je velice důležité. Eh, důležité, důležitá je také účast občanů, se kterou můžeme vytvořit eh, místní politiky. Občané mají určité povinnosti, ale měli by mít také přístup eh, k rozhodování na regionální úrovni či na jiných úrovních. Důležité je, aby se občané na tom podíleli. Děkuji a prosím Lindu. Eh, jen jeden bod. Chci říct, že podporuji eh, většinu toho, co Ana navrhuje, zejména z hlediska eh, účinnosti energií a otázka řešení nezaměstnanosti v průmyslových oblastech. Můžeme pomoci lidem ušetřit peníze a řešit situaci. Ještě jedna věc, která tam není uvedena, a to je úloha státní podpory eh, při pomoci průmyslovým regionům. Také eh, v regionálním výboru se diskutovala eh, příručka pro regionální eh, pomoci. Prostě mm, v celé řadě průmyslových oblastí není možné poskytnout státní podporu velkým podnikům. A to je chyba, protože řada velkých podniků poskytuje zelené pracovní technologie a poskytuje pracovní místa. Komise by to měla znovu přemýšlet a v této věci se možná změnit názor. A vy jste stínová zpravodajka pro liberálové, ale také zpravodajka pro další bod, takže máte tři minuty a rozhodněte si, jestli to chcete použít teď nebo u toho dalšího uh, textu. Já, já budu velice stručný. Chci poděkovat stínovým zpravodajům, všem kolegům, kteří předložili mnoho pozměňovacích návrhů. Mám tady připravený dlouhý eh, projev, ale nakonec tady asi řeknu jenom pár vět. Za prvé, navrhl jsem, aby ty výjimky byly posouzeny až na 31. prosince 2016. Já jsem toto předložil na výboru už v listopadu. Těším se na další diskuse se stínovými zpravodaji, předtím, než bude výbor v březnu hlasovat. A doufám, že se podaří dospět k rozumnému eh, kompromisu mezi různými postoji, tak aby to bylo v zájmu jak spotřebitelů, tak podniků a celého toho řetězce a aby se zároveň, zároveň podařilo chránit životní prostředí, lidské zdraví a aby byl umožněn technologický rozvoj, sdílení osvědčených postupů, inovace na tomto poli. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Lhuta pro předložení pozměňovacích návrhů je 620. Bude se hlasovat 20. března. Ještě paní Kukovič má nějakou stručnou poznámku. Já jsem s novou zpravodajkou pro toto téma. Pro baterie. My jsme ještě s bateriemi nezačali. Yes, yes, you're right. Aha, tak máte pravdu. Yes, you're, tr- you're true. But, but um, the, the, I need to still, even if... Tak, i když pan Panajotov eh, už byl trochu napřed, tak ještě musím zmínit lhůty. 26. února eh, to bylo pro ty průmyslové oblasti. A teď tedy ty baterie. Oh, you can take the floor. Teď si můžete vzít slovo. Děkuji vám. Nejprve chci poděkovat zpravodaji a všem kolegům z EPP, kteří ještě promiňte, pan Pana Jotov, já jsem poslouchala švédský překlad, já jsem myslela, že hovoříte o průmyslových oblastech a teď teprve uh, chcete ty baterie, promiňte, tak můžete hovořit. Tak jenom pár vět. U tohoto tématu je třeba najít to nejlepší řešení, abychom vyvážili ekologické dopady, dopady na zdraví a dopady na průmysl vzhledem ke změnám směrnice. Musíme také zvážit to, že ještě procházíme krizí, krize neskončila a kvůli tomu musíme najít rovnováhu mezi některými pozměňovacími návrhy, které jsou podle mého názoru neúplně realistické. Doufám, že tedy budou eh, zrušeny ty baterie obsahující rtuť, protože to je dobré i pro děti, aby nebyly vystaveny rtuti. A je tedy čas přejít k těm nikl-kadmiovým bateriím a k těm metalhydrátovým bateriím. Myslím si, že je třeba také se zaměřit na recyklaci. To také může být zdroj, protože Evropa stále čelí uh, krizi s vlastními zdroji a myslím, že ty eh, nikl-kadmiové baterie by se potom mohly využít i k nějakým dalším účelům. Děkuji. Dan tady není, nahrazujete ho? Kolegyně Mekevanová? Jenom chci říci, že naše skupina nesouhlasí s prodloužením lhuty my, my jsme nepodpořili výjimku eh, eh, minule u těch přístrojů a nebudeme ji tady podporovat a nyní, ani nyní. Ale souhlasíme s tou eh, otázkou rtuťových baterií. Pan Jergensen bude předkládat návrh. Já jsem stínový zpravodaj pro zelené, já bych také chtěl kratší lhutu pro rtuť, ale je dobré, že se o tom eh, byla zmínka. Co se týče té výjimky, myslím, že nebyla potřebná minule a není potřebná a není nyní. A já budu mít také pozměňovací návrh ohledně odstranitelnosti, protože eh, zkrácení životního cyklu, pro, jenom tím, že ta baterie vlastně už je vybitá, myslím, že by bylo dobré, aby eh, mohli spotřebitelé uh, vlastně vyměňovat si ty baterie, i když jsou zabudované do přístroje, tak aby se nesnížil životní cyklus přístroje kvůli vybití baterie. A pak eh, další stínové zpravodajové tady nejsou, takže můžeme uzavřít jednání. Přetáhli jsme jen o pět minut. Děkuji eh, za to tlumočníkům. Hlasování bude 20. března. Děkuji. So we will continue at 3 o'clock with a hearing uh, for the... A budeme pokračovat v 15 hodin slyšením s jmenovaným výkonným ředitelem EEE. Nasledanou.